Bod se týká přípravy zasedání Evropské rady konané ve dnech 17. a 18. března a výsledky ku samitu EU-Turecko. Nejprve tedy uděluji slovo zástupkyni předsednictví rady, paní ministrini a dlouhodobé kolegyni, paní, paní Žanin Henes Plešat. Buďte vítána, paní ministrině, a prosím, máte slovo. Oh. ještě jednou se omlouvám pane eh, předsedo nic se neděje říká pan předseda museli jsme vám přinést eh, řečnický stoleček. dámy a pánové jsem velice ráda že dnes mohu vystoupit eh, před dalším zasedáním rady které se bude konat 17. a 18. března, kde se budeme věnovat migraci a ekonomickým záležitostem. A samozřejmě pohovořím také o výsledku pondělního zasedání šéfů států a vlád EU s Tureckem. Nejprve k migraci našem neutuchajícím úsilí eh, učinit přítrž migraci jsme učinili v pondělí další krok. Dosáhli jsme pokroku a nadále budeme hledat evropské řešení pro tuto krizi a nadále to pro nás bude zcela zásadní, jak také zdůraznil předseda Tusk při svém posledním vystoupení zde. Jediná cesta ku předu je komplexní evropský plán. Nyní bych chtěla říci, jakým výsledkem skončili, skončila jednání s tureckým premiérem. Pondělní zasedání bylo dobrou příležitostí podívat se na to, jak teď vypadá evropsko-turecký eh, program a jakého pokroku jsme dosáhli my jsme e, uzavřeli jednání s tím, že došlo k pokroku, pokud je o společný akční prán, ale pokud bychom měli ukončit příliv e, migrantů, tak e, je potřeba především uzavřít převaděčské trasy, přerušit biznesový model převaděčů. V této souvislosti Další návrhy Turecka, které byly mm, předloženy, jsou pro nás vítaným krokem. Dohodli jsme se na tom, že budeme pracovat na základě několika zásad. Za prvé, navracení všech nových nelegálních migrantů, kteří eh, se dostávají na řecké ostrovy, za druhé zrychlení implementace eh, cestovní mapy pro liberalizaci vízového styku, za třetí eh, urychlení výplaty 3 miliard eur a další financování pro nástroj pro uprchlíky, za, třetí, za čtvrté otevření nových kapitol, pokud jde o přístupová vyjednávání, za páté eh, případné eh, vytvoření eh, bezpečných oblastí v Sýrii a za šesté přesídlení syrských uprchlíků v poměru jedna ku jedné. Samozřejmě, pane předsedo, musíme dále s Tureckem pracovat na podrobnostech eh, těchto návrhů a předseda Tusk zajistí, že k této práci dojde a že bude uzavřena před zasedáním rady 17. Eh, a 18. března. Pokud eh, Turecko dostojí svému závazku, že převezme 100% migrantů, kteří se dostávají k řeckým břehům, tak máme opravdu možnost přerušit dosavadní biznesový model převaděčů a ukončit lidské tragédie, ke kterým dochází v Egejském moři. Měli bychom tak možnost eh, nahradit eh, současný vzorec nekontrolované migrace kontrolovaným mechanismem eh, s humanitárním přesidlováním. Chci zdůraznit, že je ještě předčasné říkat, že to bude úspěšné, protože všechny tyto záležitosti záležejí na dobré realizaci. Ale pokud na příštím summitu dosáhneme dohody s Tureckem podle těchto návrhů, bude to znamenat možný průlom. A toto je ovšem samozřejmě pouze jeden prvek naší společné strategie. Kromě plánu s Tureckem naše spolupráce s třetími zeměmi zůstává nadále zcela klíčovou, pokud jde o z, omezení přílivu migrantů do Evropy. Pochopitelně, že posílení ochrany naší vnější hranice zůstává prioritou. Práce na radě, pokud jde o návrhy eh, ochrany vnější hranice, také velice rychle pokračují. Dále vím, že v Evropském parlamentu jste začali diskutovat o návrhu ve výboru LIBE a my se těšíme na dobrou spolupráci s vámi, tak abychom společně zajistili, že nový systém začne fungovat co možná nejdříve. Jak víte, tak Evropská rada eh, vyzvala k politické dohodě mezi eh, dvěma institucemi do konce června. Včera jsem měla možnost eh, jednat s vaším zpravodajem a vidím, že je zde ochota na obou stranách dosáhnout cíle. Pane předsedo, teď eh, pokud jde o situaci na západobalkánské trase v eh, únoru, jsme se rozhodli, že eh, zajistíme, aby všichni začali uplatňovat šengenský kodex. Příliv po balkánské trase byl nyní ukončen praxe přílivové vlny se už neumožňuje a obnova Schengenu je zcela zásadní záležitostí, ale bude to obtížné, protože v terénu jsou zcela jasné následky, které si žádají okamžitou reakci. Za prvé, pokud se chceme vyhnout humanitární krizi, tak je potřeba zajistit, abychom rychle nabídli pomoc všem dotčeným, především Řecku po výzvě z únorového samitu komise minulý týden připravila návrh mimořádné podpory v rámci EU a my tuto iniciativu vítáme. Práce na tomto návrhu již tedy e, započala a my děláme maximum pro to, aby byl návrh schválen do březnové rady. Jak víte, tak to bude vyžadovat, aby parlament a, rozpočet a rada schválili opravný rozpočet a příslušné e, rozpočtové položky a my jsme připraveni spolupracovat s vámi na tom, aby Řecko dostalo eh, prostředky, které v rámci duchu solidarity potřebuje. Dále potřebujeme postupovat koordinovaně, abychom obnovili fungování šengenského prostoru. Komise eh, vydala sdělení Back to Schengen, o kterém jste včera hovořili, a tam jsou uvedeny kroky, které potřeba udělat pro dosažení tohoto cíle tím se budeme řídit eh, v příštích eh, měsících. Pane předsedo, situace se rychle vyvíjí, ale všem je jasné, že Především musíme jednat eh, rychle a společně. Březnové zasedání rady bude diskutovat o všech těchto aspektech, abychom nastavili vodítka pro příští měsíce. Současný vývoj si zasluhuje naši plnou pozornost. Zároveň chci říci, že nesmíme zapomínat na další výzvy, s nimiž se Evropská unie nyní potýká. Březnová rada bude tedy také projednávat otázku pracovních míst, růstu a konkurenceschopnosti. Na jarní radě se obvykle diskutuje o ekonomické situaci a my vidíme pozitivní signály, protože Evropa zažívá obnovu, pokud jde o zaměstnanost, byť je stále nezaměstnanost vysoká, ale eh, přesto se ji daří snižovat. Dostáváme se tedy pomalu z krize, ale nic nemůžeme samozřejmě považovat eh, za, za samozřejmé, protože situace je stále křehká a my se musíme snažit eh, naše úsilí dále posílit. Roční analýza eh, růstu spustila Evropský semestr pro rok 2016. Budeme se věnovat také mm, doporučením pro jednotlivé země proto předsednictví klade důraz na jejich implementaci ve svých závěrech. Společná rozprava, která proběhla na miniplenárce v Bruselu před dvěma týdny, byla velice ceným příspěvkem k této záležitosti. Nyní Evropská rada nabídne vodnítka, pokud jde o ekonomické a sociální priority, které by měly řídit naše úsilí v letošním roce. A když už hovoříme o růstu pracovních místech a inovacích, tak eh, tady je nejdůležitějším trumfem vnitřní trh. Jsme velice rádi, že na tomto začalo více pracovat v podobě strategie pro jednotný trh a že máme konkrétní návrhy také pro strategii pro digitální jednotný trh. V tuto chvíli totiž většina jeho potenciálu zatím není, eh, potenciálu digitálního jednotného trhu není využita. A já doufám, že na březnovém zasedání rady zdůrazníme eh, jeho význam a podpoříme plnou implementaci stávajícího AKY v této oblasti. Já doufám, že následná červnová rada pak nabídne další příležitost, jak eh, o všem dále diskutovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Hanes Plašert. Jménem komise teď dávám slovo místo předsedovi Dombrovskisovi. Pane předsedo, paní ministrině, dámy a pánové, dnes hovořím za předsedu Junckera a chci zdůraznit to, co on tady několikrát říkal, to znamená Eh, my jsme politická komise, která eh, hlavní výzvy dnešní doby řeší politicky. To platí dnes více než kdy jindy. Eh, mm, to platí pro ekonomiku. Euro je politickým projektem a my neseme demokratickou zodpovědnost, ale naše strategie vyžaduje diskuze na úrovni národní i evropské, protože Výsledky budou měřeny podle toho, jaké vyhlídky dáváme našim lidem dnes a zítra. Evropský semestr není E, nějakým technokratickým cvičením, ale je to politický proces založený na dialogu a debatě. Právě proto náš parlament a národní parlamenty v tomto hrají ústřední roli. Nejenom to posiluje naši legitimitu, ale jde o to, aby politici e, se angažovali. Tento semestr probíhá v komplexním kontextu, jak e, nám říkají naše pozorování zde Eh, ekonomika na celém světě má před sebou velké problémy jako eh, zpomalení eh, ekonomik, jako je čínská ekonomika, potom geopolitické napětí u našich sousedů a problémy na globálních trzích. Rok 2016 bude čtvrtým rokem oživení ekonomiky v EU jako takové a očekáváme růst 1,9 důvěra se vrací a eurozóna již není tím špatným žáčkem a my jsme, e, ekonomika se zvýšila na úroveň roku 2008, ale ten pokrok nestačí. 22 milionů Evropanů je bez práce a 1,5 milionu z nich jsou mladší než 25 let. E, když tato komise nastoupila do funkce, tak e, my jsme si stanovili jasnou strategii růst a pracovní místa a mm, mm, jde o to stru- provést strukturální reformy, investovat a mít fiskální politiku, která bude odpovědná. My se snažíme o maximum a zároveň o sociální spravedlnost. Pokud jde o zodpovědné veřejné finance, tak deficity jak v eurozóně, tak i v celé EU e, jasně klesají v eurozóně očekáváme roz, deficit, že poklesne od z 2,2% na 1,9% tento rok, to je tedy průměr. A očištění veřejných financí a e, snižování zadlužení státu, to je zásadní nejenom pro nás, e, jak nám ale říkají trhy, i pro budoucí generace. Dnes poprvé vlastně naše úrovně zadlužení začaly klesat, takže pokračujeme v tomto. Strukturální reformy jsou v rukách členských států. Eh, poslední zprávy podle zemí nám jasně říkají, ty státy, které provedly reformy, udělali pokrok. Je to tedy velká příležitost, jak zmodernizovat naše ekonomiky. Tato komise, když nastoupila, tak první iniciativa bylo zareagovat na jednu z největších slabin naší ekonomiky, nedostatečné investice. Za pomocí tohoto parlamentu jsme eh, eh, zahájili velký program oživení ekonomiky v celé EU a dnes vidíme první výsledky které jsou samovýmluvné. Za prvních půl roku Evropský fond strategických investic již zmobilizoval více než 66 milionů euro investic ve 22 členských státech. Asi 80 těchto nových financí je ve formě eh, nového soukromého přesně, co jsme chtěli a snažíme se tedy o pokrok, ale nadešla chvíle, abychom zintenzivnili úsilí a pokračovali teď eh, eh, je dobrý čas, protože ekonomika se oživuje, což mě přivádí k evropskému semestru a k politickému procesu, na kterém se podělí parlament. Semestr nám umožňuje identifikovat nová rizika, zvýšit stabilitu a podporovat reformy, které povedou k růstu. Tím, že se zaměříme na ty nejnaléhavější priority, tak členské státy tím vlastně posílí Unii jako takovou. V posledním měsíci jsme zveřejnili poslední zprávy podle jednotlivých zemí. Tyto zprávy jsou zásadní pro kvalitu našich politik. Každá z nich analyzuje ekonomický sociální vývoj v členském státě, každá zajišťuje, že národní programy jsou řádně prodebatovány a připraveny. Tento rok mm, eh, dává jas, různý mm, obrázek, ale víceméně všechny státy se snaží o pokrok, bojují s těmi nerovnováhami a respektují doporučení vydaná v minulém roce, i když ten pokrok se liší podle zemí. Zhruba řečeno, eh, to všechno posílí eh, oživení v celé EU a povede to ke konvergenci ekonomik. Včera jsme diskutovali o tom zimním balíčku evropského semestru a finalizovali jsme rozhodnutí, které se týkají postupu z titulu makroekonomických nerovnováh rovnovách. Závěrem, zde máme několik členských států, kde eh, je situace lepší než v minulém roce, což je velice pozbudivé, probíhají reformy ekonomik a postupně se obnovuje eh, stav konvergence ekonomik. A 18 eh, tedy mm, zlepšili se, mm, pět mají nerovnováhu pořád a pět mají příliš velkou nerovnováhu makroekonomickou nerovnáhu. Situace se liší podle zemí, ale hlavní důvod našich obav je, že zde pořád existuje velké zadlužení jsou veřejného i soukromého a mm, potom jsou to problémy ve finančním sektoru a nedostatečná konkurenceschopnost. Takže to znamená, abychom na to reagovali rozhodným způsobem. A E, zatím jsou naše ekonomiky velice zranitelné. To je třeba řešit. To je zásadní i e, pro to, abychom zintenzivnili strukturální reformy. Není to vůbec snadné, protože tyto reformy nesou sebou politickou cenu, ale to je jediná možnost, jak eh, zvýšit potenciál našich lokálních ekonomik, být konkurenceschopnější, zvýšit pracovní místa a zlepšit sociální podmínky. Zhruba řečeno, eh, systém eh, monitoringu a silné koordinace nese své ovoce, což nás pozbusuje, abychom v tom pokračovali. Nyní eh, budeme diskutovat o tomto hodnocení s členskými státy, to nastane v tomto měsíci a příštím měsíci. Tento semestr je pořád eh, mm, ve stavu počátečním sice, ale snažíme se ho zlepšovat, aby byl efektivnější, zodpovědnější, transparentnější eh, tyto změny ale musí vést k reálným výsledkům, pokud jde o zaměstnanost, sociální výkonnost a pro racionalizaci veškerých profesu, procesů a nyní, ale to především dává prostor pro dialog, tak abychom se zaměřili na skutečné priority. Tím, že zveřejňujeme tyto naše zprávy dříve v roce, tak to umožňuje podstatnější diskuze a specifická doporučení pro jednotlivé země jsou zacílenější. My jsme si stanovili jasné priority, na které se musí vlády zaměřit eh, při nadcházejících 12 měsících. Když jsme zveřejnili, eh, vždycky zveřejňujeme doporučení pro eurozónu na začátku semestru a to umožňuje umožňuje, abychom lépe všichni pochopili, jaké problémy máme společně řešit a jaké politiky k tomu přijímat. Pane předsedo, dámy a pánové, evropský semestr je zásadní pro ekonomické řízení. Jeho důvěryhodnost závisí nejenom na kvalitě našich analýz a úsudků, ale také na transparentnosti a zodpovědnosti celého procesu. To je proč eh, my se snažíme, jak to jde, tento proces zlepšovat. Provádíme změny, které eh, posílí politickou debatu na všech úrovních. Chceme překonat eh, propasti mezi těmi všemi aktéry a začít i vaším parlamentem. To znamená partnerství, to znamená posilování legitimity ekonomického řízení, ale především tak my zajišťujeme, že naše ekonomická strategie povede k růstu a pracovním místům. To je to, co lidé chtějí. Závěrem pár slov o zasedání šéfů vlád s Tureckem, které proběhlo v pondělí tohoto týdne. Jak jste asi viděli, obě strany se dohodly na celé řadě kroků, které podstatně e, sníží e, tok legální migrace do EU. V zásadě ta dohoda byla nalezena se premiérem Turecka a to, že Turecko bude přijímat zpátky všechny neregulární migranty, které, kteří se nekvalifikují na mezinárodní ochranu a kteří přijedou do Řecka. Turecko i eh, eh, eh, bude tedy realizovat readmisní dohodu a Turecko bude přijímat syrské občany z řeckých ostrovů, to znamená podle té logiky, že mohou si požádat o azyl v Turecku a každý, za každého Syřana, tak jeden bude potom usídlen v EU přímo z Turecka. Jak řekl pan předseda Juncker, takže to je změna. Ten nový plán nám pomůže prolomit eh, ten podnikatelský model eh, převaděčů, kteří zneužívají eh, bídu těchto lidí. A mm, bude to znamenat, že jediná životaschopná cesta, jak se dostat do Evropy, bude přes legální koridory a zároveň je třeba zajistit, že syrští uprchlíci budou žít slušně v Turecku, důstojně, že tam se zlepší zařízení pro ně a e, tady vlastně se začínají financovat první projekty. E, ty první 3 miliardy euro do fondu, e, tak ty po roce 2018 bude třeba doplnit. Pokud jde o návrh uvolnit vizový režim s Tureckem, zde chci zdůraznit, to, se řekl prezident Juncker. Komise zajistí, že Turecko bude plně respektovat své závazky a bude respektovat normy, na kterých jsme se dohodli. Stejné zásady platí pro otevření nových kapitol eh, přístupových jednání s Tureckem. Detaily hm, pondělní dohody je třeba ještě, ještě rozpracovat eh, 17. 18. na zasedání rady. Eh, I představitelé vítají novou cestovní mapu komise, tak aby Schengen začal opět řádě fungovat do konce roku. To znamená posílit naše externí hranice, znamená to, eh, eh, znamená to koordinovat veškeré dočasné kontroly na hranicích. A jak i bylo řečeno v pondělí, tato cestovní mapa znamená ale větší podporu ze strany našich hraničních států, včetně Řecka a komise přijala návrhy no, na nové mm, urgentní eh, pomoci, eh, pomoci především pro Řecko. Apelovalo se na radu, aby také <clears throat> v příštích týdnech, tedy na březnové radě, přijali tento režim a zde samozřejmě centrální roli budou hrát rozpočtové orgány, protože eh, je třeba eh, při, eh, aplikovat tyto nástroje pomoci. Proto navrhneme změnu rozpočtu na, rozpočtu na rok 2016. Odhady na rok 2016 jsou 300 milionů a každý rok potom 200 milionů až do roku 2017-18. A toto financování tedy nebude, ale za to ze našich programů pomoci mimo EU. Komise, pane předsedo, pracuje na tom, abychom e, e, zajistili koordinovanou reakci celé Evropské unie a počítáme s, naším, s vaším parlamentem, že nám v tomto pomůže. Děkuji. Děkuji, pane Dombrovskisi. A nyní dávám slovo předsedovi frakce EPP, panu Webrovi, pane předsedo, pane místo předsedo, vážená bývalá kolegyně. Je to pěkné, že zde máme u nás ministrini, takže zajímalo by mě to, jak je to teď, když tedy sedíte v této funkci a můžete mluvit tak dlouho, jak chcete, takže to si myslím, že je zásadní změna ve srovnání tedy s našimi místy. Kolegyně a kolegové, nejprve bych jakožto předseda frakce EPP chtěl vyjádřit to, že je dobré, že minulé pondělí se konal ten summit s Tureckem a že vlastně se našlo poměrně dalekosáhlé a rozširo, řešení. Uh, tak, aby Evropa s Tureckem eh, našla společné řešení, protože jedině když najdou společné řešení, tak to bude udržitelné. Ukončit tyto převaděčské taktiky, nelegální migraci z Řecka, z Turecka, všechno toto jsou správné odpovědi a chtěl bych říci také, že je důležité, že nyní vlastně také pomůžeme eh, Řecku, protože nemůžeme tuto situaci dále akceptovat a musíme se skutečně snažit na místě pomáhat těm lidem. To je první bod. Pozitivní, že se ten sami skonal a pozitivní, že se dosáhlo výsledku. Chtěl bych také jasně říci, že když hovoříme s Tureckem, 2,5 milionu lidí eh, v posledních letech převzalo prchlíku 9 miliard do toho investovalo na svém vlastním území a Evropané vlastně uh, Eh, v této době se příliš mnoho neangažovali, takže je potřeba, abychom nyní byli aktivnější. To jsou ty dva body, které, o kterých je potřeba dále diskutovat. Nicméně musíme říct jednu věc. V partnerství s Tureckem musí jít o partnerství. Nesmí jít o závislost na Turecku. Když hovoříme o Turecku, nesmí to být tak, že budoucí uh, Turecko, co se týká otázky, kolik uprchlíků nechá vlastně ještě odejít do Evropy nebo, nebo nenechá, aby vlastně eh, vyvíjelo takovýto tlak. Potom by mohlo Maroko také říct, dobrá, eh, potom budeme požadovat stejné požada podmínky jako eh, Turecko. Jde o partnerství a nikoliv o závislost a proto musí být jasné, že Evropa musí být nejprve sama v takové situaci, aby si dokázala ochránit své hranice a to znamená také vynakládat taková nová opatření, aby se evropské hranice odpovídajícím způsobem zajistily. Další věc je jasná, že musíme hovořit sebevědomně na Evropu, co se týká e, uvolnění e, vízového režimu. Musíme se na to podívat kriticky. EPP chce o tom hovořit e, konstruktivně ale Turecko musí nejprve dodržet a splnit veškeré standardy, zejména když si představím, že pokud se jedná o ochranu údajů například, že nebyly umožněny eh, žádné nezávislé orgány pro kontrolu ochrany údajů, tak je potřeba, aby tyto lhůty byly dodrženy. Z mého hlediska nebo z našeho hlediska nejde o to, že bychom jim dali nějaký biankošek a myslím si, že také eh, Evropská rada by se měla touto otázkou podrobněji zabývat, jak se postavíme k uvolnění eh, vízové politiky to je více otázka Evropského parlamentu než Evropské rady. A další, když hovoříme o partnerství a nikoli v závislosti, tak musí také ty finanční prostředky být použit také skutečně tam, kam je použit. chceme, jak řekl Johannes Hahn ve, svém, ve svých úvahách aby ty prostředky byly skutečně investovány přímo do těch táborů prchlických a nikoliv převedeny eh, vládě, čili partnerství a nikoliv závislost. To je to poselství, které je pro nás důležité. Poslední věc, musíme se zabývat věcnými otázky. Migrace je společný problém, který chceme vyřešit, ale rozšíření Evropské unie, plné členství Turecka, to je jiný obsah, to jsou dvě eh, rozdílné věci. Moje frakce je velmi skeptická co se týká plného členství. Domníváme se, že plné členství, plnoprávné členství Turecka by pro obě strany nebylo pozitivní, nicméně chce, musíme říct si Turecku, pokud chce mít partnerství s námi, tak vlastně se nesmí dále zdalovat od Evropy. Zásahy do médií v nedávné době jsou nepřijatelné. Jsou tam určité noviny, média, která jsou pod dohledem turecké vlády, tam stát tam převzal určité pravomoci za ty tituly, obsahy, které se zveřejňují, to znamená zásahy do, do těchto médií a dohled vlády nebo vládních orgánů je nepřijatelné a skutečně bychom apelovali na prezidenta. Teď máte šanci vytvářet partnerství Turecka s Evropou takže prosím, přestaňte nadále atakovat média, přestaňte vytvářet autokratický stát v Turecku, nevzdalujte Turecko dále od Evropy. A na poslední věc, kolegyně, kolegové, co se týká témat, která, o kterých se bude diskutovat příští týden, eurozóna a sem, semestr. O, což je na programu Evropské rady. Myslíme si, že Evropa je na správné cestě. Země, které jsou eh, řízeny tedy eh, politickou stranou, dosahovají zvýšení růstu a zaměstnanosti a doufáme, že tento kurz se neopustí, zejména v těch státech, který, už, které nastolili dobrý kurz, že tento kurz bude pokračovat a tyto státy budou sebevědomně vystupovat a nikoli zvyšovat závislost. Děkuji. Nyní za sociálně demokratickou frakci dávám slovo předsedovi Pitelovi. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, kolegyně Žanin. Já jsem se chtěl vyjádřit k té dohodě, ale ta dohoda ještě není. A to je e, signál, že zde máme Evropu vlád, které neumí rozhodovat. Abychom zachránili Evropu a především e, tisíce e, Syřanů, kteří utíkají před válkou, tak dohoda s Tureckem je nezbytný krok k paktu, protože jinak budou žít nejistotě. Tyto osoby především znamenají pro nás děti, a jsou to muži a ženy. Nejsou to nějaká čísla, to není zboží. Já to říkám jasně tato dohoda nemůže být v podstatě nějakým obchodním, eh, obchodní dohodou, obchoda se zbožím, ne. Svoboda projevu, lidská práva, no přece o tom se nejedná jako obchodě a i eh, zde zavření, eh, zavření tedy té stanice a Katapiry dobře ve své zprávě to popsala. Mm, I to, ta kurdská menšina například a jejich postoje k ním, to to je něco, co zatěžuje celé to vyjednávání a e, přece nemůžeme, e, nemůžeme směšovat hm, vyjednávání o uprchlících spolu s přístupovým jednání nebo s uvolněním e, víz. A přece Turecko musí udělat vše, co musí udělat tak, aby komise mohla přijít s určitým návrhem a poté se k tomu vyjádří parlament a pak se rozhodne. A samozřejmě je správné, že Evropská unie bude finančně podporovat si řády a bude financovat projekty, ale to, to není ale biankošek přece. To znamená skutečnou upřímnou spolupráci při respektování lidských práv, mezinárodního práva a především ženevské úmluvy. To e, znamená důstojné řešení pro uprchlíky a migranty. A nezapomínejme na Řecko, protože zde je e, vlastně velké riziko, že e, Řecko se stane takovou pastí pro uprchlíky bez jakéhokoliv východu, e, bez dveří ven. A zde Evropská komise hovoří o humanitární pomoci, hovoří o přesídlování do jiných členských států. O tom již bylo rozhodnuto, o těchto tisících a e, uprchlíků, ale v podstatě zároveň je třeba zavřít veškeré ty tajné trasy, nejenom přes Makedonii, ale i ty, které jdou přes Albánii a Bulharsko. A potom je zde ta, ten kořen problému Sýrie, která je sice na periferii Evropy. Ale co se děje v této zemi, má obrovský dopad na naše země a tudíž je třeba začít se Sýrií je třeba pracovat na politické dohodě, kde Evropa bude eh, protagonist, hrát protagonistickou roli s Federico Mogherini a protože problém uprchlíku je problémem Evropy, je třeba se podívat na Afriku i Středozemní moře. My přece nechceme žít ve eh, věčném stavu nouze ať jde teď o Turecko, Rusko nebo o další země. My jsme proti delokalizaci evropských problémů na bedra jiných zemí, protože jiní to za nás nevyřeší, to jsou naše problémy. A je třeba, aby členské státy se zhostily své odpovědnosti prostřednictvím závazných rozhodnutí, a e, je třeba, aby e, nemůžeme očekávat, že tu práci za nás udělají ostatní a my musíme tedy především opět e, nabít naší morální sílu a důstojnost, kterou všichni přece ve svěle, v celém světě vždycky oceňovali. Děkuji. Nyní uděluji slovo za frakci EKR panu Kamalovi. Minulý týden předseda Tusk vyslal jasný signál potenciálním nelegálním migrantům, když řekl, nechoďte do Evropy, nevěřte převaděčům. Nakonec tedy evropští vůdci se snaží udělat vazbu mezi tím, že nasednete na loď a obejdete legální migrační kanály, protože zastavení přílivu nelegálních migrantů umožní našim zemím, abychom se soustředili na pomoc migrantům a uprchlíkům, kteří naši pomoc skutečně potřebují, protože pocházejí z konfliktních zón ale musíme říci ří, jasně, že e, uprchlíci z válečných zón nejsou našimi nepřáteli. Nejsou to ani e, nelegální migranti, kteří jenom využijí konfliktu, ale přitom sami pocházejí z bezpečných zemí a hledají lepší život. Našimi nepřáteli jsou převaděči, kteří těží ze zoufalství e, lidí a snaží se jich neštěstí využít. Takže v pondělí evropští vůdci se shodli na dohodě, návrhu dohody s turskou eh, vládou a já doufám podobně jako Gianni jsem myslel, že dnes eh, budu moci blahopřát k dohodě. Spíše mám ale otázky k samotnému procesu. Zase zde vidíme jednoho či dva vůdce, kteří jménem celé EU vyjednávají s Tureckem, aniž by ostatní země byly konzultovány. Za druhé, těžko chápu, jak se to bude prakticky provádět. I v zoufalé době bychom neměli zahodit naše pravidla a mezinárodní dohody. A za třetí mám obavu, že eh, tady vyvíjíme eh, eh, tlak a necháváme se tlačovat do vízové liberalizace se svými důsledky. A za čtvrté, jakým způsobem těch 6 miliard eur bude vlastně poskytnuto? Bude to provázáno s jasnými cíly, které se nejprve musí naplnit, anebo nebylo by lepší a bezpečnější vynaložit eh, tyto prostředky zde na eh, samotné zpracování návratu? my, kteří věříme ve svobodu vyjadřování, máme obavy v tuto chvíli z akcí eh, turecké vládě proti eh, novinám Zaman. Pokud eh, Turecko vystupuje jako náš přítel, otázce migrace, tak musíme být také otevření, když jednáme o svobodě vyjadřování v zemi a přístupových jednáních. Všichni si musíme uvědomit, že celou krizi nemůžeme sami kontrolovat, dokud si neuvědomíme, že tady není všelék. My jsme tuto chybu udělali minulý rok s relokačním mechanismem, tak varuji před tím, abychom ji zopakovali. Možná nezastavíme ten příliv uprchlíků úplně, ale můžeme ukázat, že naše hranice není úplně propustná. Můžeme finalizovat dohodu o readmisi, to je důležité. Můžeme hledat další zdroje, jak urychlit proces pracovávání žádostí. Můžeme společně s NATO bojovat s převaděči, ale měli bychom teď eh, znovu předělávat Dublin, když jsme uprostřed krize, a nebo spíše využít eh, systému, který eh, se dříve osvědčil. Dublin selhal, protože ho státy přestaly implementovat. Já připouštím, že v Řecku je humanitární krize, ale evropští politici by udělali velikou chybu, kdyby se snažili vystupovat nepřátelsky proti Řecku. Eh, vidím, že se na mě díváte. Předpokládám, že mě budete znovu atakovat. Eh, mnohokrát jste mé jméno zmínil ve svém projevu, což mě vždy potěší, ale doufám, že se vám nezjevuji také ve snech. Eh, toto téma je velice důležité, proto žádám jak vás, tak i ostatní, abyste se nesnažili získávat politické body, ale spíše se dívali na to, jak bychom mohli najít efektivní politické řešení. Nehledáme nějaký zázračný všelek, a iniciativy, které se jenom dostanou do mediálních titulků. Jde nám o skutečnou pomoc a záchranu životu uprchlíkům, dlužíme to našim občanům a také uprchlíkům, kteří si zaslouží naši eh, pomoc. Musíme zabránit těm, kteří si naši pomoc nezasluhují, vzít na sebe odpovědnost eh, a pomoci těm, kteří skutečně bojují o život. Pane Kamale, pan Everič by vám chtěl položit otázku. Přijímáte to? prakticky všichni členové UKIP se přihlásili, ale mohu přímo akceptovat pouze jednoho, takže pan Edrich byl první už se hlásil, když jste ještě ani <laughs> nedohovořil, takže prosím, pane. Děkuji, že jste se vybral právě mě, pane předsedo. Já vím, že s panem Kamalem chceme mluvit všichni. My jsme, já už jsem se vás minule ptal na Turecko a vy jste eh, vlastně vystoupil úplně jinak než eh, premiér a tak si říkám, zda dnes se mnou nebudete souhlasit a neodsoudíte svého premiéra, který dosáhl velice obskurního eh, dílu s Tureckem během pondělního samitu. Je na kolenou společně se zbytkem Evropy a klečí před Tureckem a prosí je o pomoc, o další vyjednávání. Eh, nesouhlasíte se mnou? Pane Esreči, buďte naivní, anebo skutečně optimista. Pokud si myslíte, že se tady postavím a budu kritizovat eh, premiéra své země, tak eh, vám musím říct, probuďte se nebo si dejte kafe, než přijdete na plenární zasedání. Ale řeknu vám toto. Vy vy jste, byli také, vy jste také kritizovali eh, vyjednávání, ale žádný jiný premiér neudělal tolik pro vyjednání našeho vztahu s EU jako současný premiér a za to byste mu zásluhy přiznat měli. Schön. Pěkné. Nyní dávám slovo za liberální frakci panu Frhovštatovi. Uh, Pane předsedo, já jsem pochopil, že mám zakázáno se na pana Kamala dívat. Každopádně pana Kamala dnes překvapím, protože Pane Kamale, já s vámi eh, souhlasím, pokud jde o kritické záležitosti, které jste sám zmínil ohledně toho návrhu, který máme na stole. Nepopírám, že potřebujeme praktické a technické řešení s Tureckem, což bude součást nějakého celkového přístupu. Ale to, co máme před sebou, to je dohoda s Tureckem, v níž se snažíme outsourcovat eh, naše problémy. Je to dohoda, kde dáváme vlastně klíče eh, od evropských bran do rukou eh, Turecku, následníkovi otomanské říše Erdoganovi. Ten bude teď dohlížet na vstup do Evropské unie. Protože v čem ta dohoda spočívá? Vlastně jde o to, že my kolektivně blokujeme vstup do Evropské unie Syřanům a dalším lidem a je to Turecko, které jednotlivě případ od případu bude rozhodovat, kdo je uprchlý, který vstoupit může a bude to na základě poměru jedna ku jedné. Někteří Syřané budou moci přijít, ale co Afgánci, kteří eh, prchají před eh, ISIS v Afganistánu, ti ne. Nebo kurdové, kteří si přejí opustit eh, Irák nebo jinou zemi, ti také nebudou mít možnost do Evropy vstoupit. Takže vám musím říci, že souhlasím pro tentokrát s panem Kamalem. Musím říci, že tato dohoda je skutečně problematická, protože je to způsob kolektivního navracení. K tomu tady dochází. A já si myslím, že tomu musíme zabránit, to by mělo být zakázáno, ale je to zakázáno ostatně ženevskou úmluvou. Navíc víme, vážení kolegové, že Turecko je velice špatným členem a signatářem ženevské úmluvy. Oni neratifikovali celou řadu protokolů. Ku příkladu, Turecko nedává politický azyl Syřanům. Politický azyl přiznává pouze uprchlíkům, kteří přicházejí ze zemí Rady Evropy. A za druhé, neposkytují azyl například obětem interních občanských konfliktů, jako je konflikt, který v tuto chvíli probíhá na eh, jeho východě Turecka. Takže to je skutečně nesmírně problematické žádat eh, právě tuto zemi, která plně neakceptovala všechny protokoly ženevské umluvy, tak vy teď eh, všechno budete zařizovat za nás, jako kdyby američané řekli Mexičanům, tak teď už tu naši hranici hlídejte do budoucna vy. Přesně to se chystáme udělat a proto si myslím, že je to nesmírně problematické. Za druhé, Já chápu mm, tu argumentaci pana Dombrovsky že jde o to zastavit převaděče a obchodování s lidmi. Na to já říkám, že s tím nesouhlasím, nejsem téhož názoru. Naopak si myslím, že bychom měli jít přesně opačnou cestou, tím, že snížíme vstupní místa do Evropské unie, že omezíme takovým způsobem, jak to teď plánujeme. To znamená, že pouze Turecku dáme možnost, aby případ od případu umožňovala lidem k nám eh, vstoupit, tak to znamená, že zoufalí uprchlíci budou hledat cesty alternativní, jiné cesty a mohu vám zaručit, že za několik týdnů tady budeme znovu diskutovat v parlamentu o oživení Lampeduské trasy, budeme zde debatovat o nové cestě přes Albánii, přes eh, Maltu, Bulharsko a budeme mít eh, problém eh, s tím, jak věc vyřešit, protože nemůžeme očekávat, že to někdo vyřeší za nás, Turecko. Musíme to vyřešit sami v Evropské unii a to jsme zatím neudělali. Takže já se na vás obracím, pane Dombrovsky a paní Plaschart. Udělejte to, co je potřeba v příštím zasedání rady. Rozhodněte o e, evropské ochraně hranic. Je úžasné, že říkáte, že jsme dosáhli pokroku, ale už je to měsíc, co dosahujeme pokroku. Tak proč nepoužijete článek 78 odstavec 3 smlouvy? Tento článek vám dává možnost eh, přijmout mimořádná opatření v případě přílivu uprchlíků do EU. A vy jste to neučinili. Vy nepotřebujete žádnou novou legislativu z parlamentu a rady, protože můžete využít stávající smlouvy. Tak to prosím udělejte, začněte eh, s pohraniční eh, ochranou. Další věc, 3 miliardy. Kolikrát ještě budeme rozhodovat o třech miliardách. Možná bychom je měli konečně zaplatit, ale nikoli v tureckým úřadům nebo nevládním organizacím, ale přímo nasměrujeme tyto peníze do táboru s uprchlíky, aby už nemuseli žít se sedmi dolary na měsíc, protože právě z toho důvodu oni nakonec vyrážejí do Evropy, protože tam žijí za sedm dolarů na měsíc a ti potřebují eh, ty naše tři miliardy. A poslední věc, Myslím si, že bychom měli změnit také náš azylový systém, změnit Dublin, protože ve skutečnosti Dublin vůbec neměníme. My jsme vlastně do dublinského systému zahrnuli Turecko. O tom jsme rozhodli místo toho, abychom Dublin přepracovali a abychom rovnoměrně rozdělili zátěž napříč EU. Takže na začátku jsem řík, se říkal možná, že nám tato dohoda pomůže, ale čím více tím zaobírám, tím se k tomu stravím, stavím kritičtěji a skeptičtěji. A na paní Plaschar mám jednu eh, věc. Požádejte pana eh, Tuska, eh, aby skutečně usiloval o evropské řešení. Děkuji, pane Frhovštate. Pane Prhovštate, poslankyně Grapíne by vám ráda položila otázku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že eh, ano, vy jste nespokojený, to vlastně vyplynulo zcela jasně z vašeho příspěvku. Já bych se vás chtěla zcela jasně zeptat po eh, příspěvku místo předsedy odejdete odsud s tím eh, vnímáním, že máme konsistentní, jasný program, když nám místo předseda řekl, že šengenský prostor najde do konce roku řešení. Je normální, že projekt by měl být eh, vlastně rychle aplikován pouze na tři nebo šest měsíců, nebo potřebujeme dlouhodobé projekty, abychom to mohli vysvětlit evropským eh, občanům? A jaký je váš názor eh, na rozdělení Evropy na země nešengenské a šengenské? paní Grapini, když mluvíte rychleji, než mohou poslouchat naši tlumočníci, tak máme problémy s tlumočením, takže moje prozba na všechny kolegy a kolegyně je, prosím, hovořte nějakým tempem, který bude akceptovatelné pro naše tlumočníky, prosím. Já jsem eh, eh, nerozuměl té otázce, asi se to ztratilo nějak v překladu, ale já myslím, že je jasné, že to je otázka společného řešení, ne vůbec Schengenu. Problém je v tomto, to je jako s eurem. Eh, my jsme začali s eurem a mm, udělali jsme chybu u Schengenu, stejná chyba a teď jsme si řekli, a pro boha, teď my nemáme, eh, eh, máme sice evropskou hranici, ale nemáme evropskou hraniční stráž a nemáme evropský asilový systém, takže Teď jsme to vyřešili tím, že to hodíme na Turky. No ne, přece to musíme řešit sami, my, uvnitř i mimo Schengen. Pane Frhovštate, na, na, otá- na to, že jste nerozuměl otázce, tak jste podal poměrně obsáhlou odpověď. Takže nyní má slovo za fakci v QNGL paní Cimr. Pane předsedo, dámy a pánové, jak, jaký obrázek dáváme o EU. V pondělí zasedali šéfové 28 států a nyní se vlastně v podstatě závisejí na to, co nám nabízí eh, turecká vláda, protože v podstatě to, na čem se dohodli, Eh, je takový eh, výměný obchod. Musíme k tomu říci a jasně říci, co se týká lidí a základních práv, tak s tím nehandlujeme, s tím neobchodujeme. Nikdo s tím nesmí obchodovat, ani Evropská unie. A to, co je teď navrženo, to připomíná opravdu silně na obchodování s azylem, s eh, uprchlíky, kteří hledají vlastně azyl a ochranu a je to vlastně vzájemné narušování mezinárodních dohod, mezinárodních úmluv o právech lidí. Vlastně lidé, to, hovořím zde o lidech, kteří čekají na to, až získají přístup do Evropské unie a jejich práva jsou nyní narušována. A nikdy, a to říkám zcela jasně, všem těm, kteří říkají, že chceme najít evropské řešení, nikdy jsme nebyli vzdálenější od evropského řešení než nyní. To, co bylo v pondělí eh, domluveno, ty otázky, pochybnosti jednotlivých eh, členských států se týkají výhradně eh, otázek, které se týkají jejich konkrétních zájmů národních. Nic jiného to nebylo. A ten summit vlastně se rozhodl na tom, že se ne, ne, ne, uzavřou hranice a den na to byly hranice zavřeny. V pondělí večer se na něčem tedy hlavy státu dohodly a druhý den potom další stát uzavřel své hranice. A nyní se podíváme na Řecko. Je to pěkné, že komise předložila návrh, že vytvoří nový nástroj pro poskytování humanitární pomoci zejména pro, eh, na činnosti organizací, které by se měly více podpořit, ale to vlastně neř, zase neřeší a neukončí ten problém. Nic se nevím, nezmění na to je skutečné zátěži pro Řecko a na nesolidárním postoji ostatních členských států. Já vím úplně přesně, co znamená budování zdí, uzavírání hranic z mé, z mé minulosti a mohu vám říci, když vlastně teď by měla platit, měl platit ten princip, že nikdo nemá v úmyslu, aby řec, v Řecku situace se stala neudržitelná. A když například v pondělí někdo řekl, že v Řecku nesmí situace takto pokračovat, že musí být schopni situaci řešit. K tomu musím řešit, je to vlastně neracionální a je to eh, vlastně odchýlení se od eh, pospolitosti Evropské unie. Teď k Turecku. Kdo se odevzdává do rukou Turecka s touto vládou, tak se vzdává a zbavuje se sám sebe. Jsme proti, aby všechna kritéria, všechny požadavky, všechny dohody, všechno, co platí pro přístup, bylo nyní odsunuto stranou. Uzavíráme dohodu se zemí, která je vlastně ochotna zabíjet lidi ve své vlastní eh, zemi, která bombarduje Kurdy to vlastně souvisí se, to se musí také zohlednit a my se díváme stranou, zavíráme nad tím oči a jsme ochotni s nimi uzavřít dohodu. A myslím si, že to nemůžeme a nesmíme akceptovat a měli bychom se společně proti tomu postavit. Děkuji. Předseda, děkuji. Nyní dávám slovo za frakci zelených panu předsedovi Lambercovi. Děkuji, pane předsedo. Morální úpadek to jsou slova, která mě napadají po pondělní Evropské radě. Morální úpadek, protože místo sankcionování vlastně zde rozvíjíme červený koberec proti, pro vládu, která vlastně porušuje lidská vláda, vládu, práva upře, uvězňuje zástupce médií a bombarduje své vlastní lidi. Morální úpadek, když chceme hm, Eh, zamítnout přístup válečným uprchlíkům, omezit pouze na ty, kteří se pokusí vstoupit do Evropské unie méně legálními cestami, čímž samozřejmě potom vyloučíme ty, kteří umřou po cestě víza. Nic není proto, abychom vlastně svedli Putina, protože většina členů eh, Evropské unie se vlastně postavili na stranu těch Marmarů někteří, eh, mají určitou křesťanskou eh, Evropu, která je dnes určitým mítem. Někteří se omezují na víza a jiní se schovávají zbaběle za toto všechno. Ještě je čas, dámy a pánové, na to, aby se šéfové stát sebrali a příští týden přijali opatření, která by Evropskou unii postavila na výši svých morálních a zákonných eh, odpovědností. Musíme vytvořit legální a bezpečnou přístupovou cestu do Evropy, ale tato cesta nemůže být vyhrazena pouze Syřanům. Co se Irák, Afghánistán, Jemen jsou také válečné zóny a nemůže to být podmíněno pouze na počet žadatelů o azyl, kteří se budou vracet do Turecku. A podle ženevské umluvy připomínám, že každý uprchlík, každý žadatel o azyl má právo na individuální přeskum své žádosti. A pokud jste schopni najít 3, 6 nebo kolik miliard na pomoc pro při, přijímání tam, tak si myslím, že my, bohatá Evropa, bychom měli najít nejméně tolik pro přijímání těchto lidí tady. A připomínám, že v loňském roce Evropská unie přijala uprchlíky kolem 0,25 naší populace. To je stokrát méně než tak křehká země jako Libanon nebo Jordánsko, která, jich přijím, která ještě více než Turecko potřebuje naši pomoc. Takže pro zavedení té této politiky. Ano, musíme hovořit s Tureckem, ale čím bude eh, naše odhodlání silnější, tak tím budeme silnější vůči Erdoganovi, protože Turecko je geopoliticky křehké a ekonomicky a potřebuje Evropskou unii nejméně tolik, jako EU potřebuje Turecko. První podmínka úspěchu takové té politiky předpokládá, že my, Evropané, budeme jednat společně. A to se nám podaří všem společně. Obracím se na dvě země. Nizozemsko, které nyní zajišťuje předsednictví Evropské rady, vaše země je vlast politického liberalismu. Když Evropa řešila eh, k absolutismu, tak vaše země vlastně přijímala všechny evropské uprchlíky. Co se týká Francie, spíš než aby se předstírala solidarita, dětinsky, než, spíš než ztrácet svou čest tím, že vlastně budeme dědicům, eh, pod, podskužovat dědicům Saudské Arábie, tak z Francie by měla přijmout svou odpovědnost, pokud si chce zasloužit titul vlast eh, svobody, tak by měla opravdu také vzít svůj podíl na přijímání uprchlíků a zajít tu solidaritu. A na závěr, pane předsedo, vzhledem ke Kačinskému, Orbánovi, Ficovi, Moráno, Pegidě a dalším, kteří Eh, se holedbají vytvářením křesťanské Evropy, ale dělají z ní pevnost, tak bych chtěl připomenout slova, která zde zazněla před 18 měsíci. A papež František řekl, že společně musíme řešit migrační otázky. Nemůžeme připustit, aby se středozemní moře stalo velkým hřbitovem a Evropa musí být schopna čelit problematice imigrace za prvé, pokud jasně posílí svou identitu a současně dokáže chránit práva evropských občanů a zajišťovat příjem, ano, příjem uprchlíků. Za druhé, bude schopna přijímat správné, konkrétní a odvážné politiky, které budou pomáhat těm zemím původu řešit jejich války, jejich konflikty, místo, eh, řeš, místo řešit pouze zájmy, které živí tyto politiky. Stejný papež František připomenul, že člověk, který chce budovat zdi a nikoliv mosty, není křesťan. To, co my jsme vlastně a my nyní budujeme, chceme budovat mosty a nikoli zdi. To je to, co musíme dělat, dámy a pánové. Děkuji. Za EFDD nyní má slovo předseda Borely. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Opět tady musíme řešit situace, která již se stala konstantou v našich diskuzích. Migrační krize, ekonomická krize, to jsou dva odlišná témata, mm, svou povahou odlišná, ale e, jsou středem naší pozornosti, protože jsou významná a naléhavá. Je třeba uznat také, že jsou významná i z toho pohledu, že jsme neefektivní řešit tyto dva problémy. Mm, nejsme schopni vyřešit ekonomickou krizu, ani nejsme schopni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 Eh, vyřešit eh, problémy našich občanů, aby mohli žít eh, v klidu, protože je zde nedostatečná solidarita, hm, především v metodě i vůči řekům a to znamená, že naši spoluobčané teď jsou v velice oslabené situaci. Migrační krize tedy v podstatě nám ukázala, že tyto mechanismy a nástroje, které jsme použili třeba dříve, jsou neefektivní. Ne, ne, ne, ne a nejsme schopni tedy řešit příval migrantů a protože my máme tedy sice eh, eh, pravidla budování Evropy, které se ukázaly jako neefektivní. A to nám potvrzuje, potvrzují i závěry rady. Jsme paralizováni, neustále paralizováni a my eh, děláme tedy sice údajně krůčky vpřed, vždycky od schůze ke schůze, ke schůzi. A my nejsme schopni Eh, stanovit eh, pravidla pro to, abychom čelili mm, turecké vládě, která nám stanovuje různé podmínky a přitom porušuje základní práva jako právo svobody projevu a dokonce chce přistupovat k Evropské unii. Evropské vlády eh, nejsou, jsou, vůbec nejsou schopny řešit problémy dnešní doby a mm, to je velice velikým zklamáním pro naše spoluobčany a my nejsme schopni jim eh, ukázat, eh, že jsme schopni změny, efektivnějších přístupů řešit krize a tyto problémy. Takže co je třeba udělat? Evropská unie prohlásila, prohlásila že má určité svobody, jako svoboda projevy, bezpečnost, eh, právní stav, svobody. No, co dělá Turecko? Turecko, aby přijímalo syrské uprchlíky. Zde my jsme jim přece již vyčlenili určité zdroje, ale nemůžeme jít na nějaký směný obchod dohod s tureckou vládou a mm, e, vyměnit to za svobodu projevu, svobodu tisku. To je nevhodná dohoda, která poškozuje Evropskou unii a je třeba jasně odlišit principy Evropské unie a naše kroky. Spravedlnost. My máme e, více než 500 milionů obyvatelů. V roce 2015 jsme přijali milion 200 tisíc žadatelů o azyl a není možné akceptovat, aby naše e, vlády v krizi tedy pracovaly se stejnými čísly, protože my máme jinou kapacitu přece a musíme eh, pomoci eh, řekům a Makedonii řešit humanitární krizi. A eh, spravedlnost to znamená také bezpečnost, jistotu. To znamená, že nejde jenom o slova, ale i o fakta. Naše, naši občané chtějí vědět, kdo bude přijat, jak bude integrován, kdo nemůže být přijat a tak dále. Chtějí, abychom toto respektovali, abychom měli jasná pravidla, jistá pravidla pro celou Evropskou unii. Je zde otázka od pana Panemance na pana Boreliho, takže prosím, pane Anemansi. Pane kolego, mám na vás eh, otázku. Já jsem si vás eh, poslechl a vím, jaké je stanovisko UKIP k nelegální eh, imigraci, tak jak jste nám ho osvětlil. Vy jste mluvil jménem celé EFDD nebo pouze vaší strany? Ano, já myslím si, že to již bylo vyřešeno před pár měsíci na plenárce eh, když jsme hovořili k eh, migrační otázce, aby jsme řekli, že EFDD mm, je rozdělena, pokud jde o názory na migrační krizi. To jsme již vysvětlili. Děkuji. Nyní za ENF frakci má slovo paní Marin Le Pen. Dámy a pánové poslanci, krutá pravda. V posledních jednáních mezi Tureckem a Evropou před prezident Erdogan vlastně zvedl určitý diktát pro Evropskou unii, která se projevuje jako velmi slabá a neuspěla znovu. Vytváří se tady obrovská medúza, a to je pravda. Poté, co v listopadu získali 3 miliardy euro pro boj s uprchlickou krizi, což zůstalo bez následku, dnes požadují 6 miliard na to též, což je důkaz nesplněných slibů v lednu 2016. 12krát více migrantů z Turecka připlulo z Řecka ve srovnání s lednem 2015. Erdogan skutečně si, se vám vysmívá. Ten opravdu si z vás dělá legraci dnes, bude požadovat zrušení víz pro občany Turecka, aby mohli volně jezdit do Evropské unie a urychlení procesu přístupu Turecka do Evropské unie jako odměnu za svou nespolupráci. Důk to je důkaz, že Evropská unie není silnější, že naopak vytváří Eh, naopak eh, je velice mrtvolně slabá a toho pan Erdogan opravdu využívá. Každý den vám ukaž, ukazuje ty vaše lekce morálky a vaše neodpovědné eh, rozhodnutí způsobily to, že on je hypersilný nyní v, v minulý týden policisté eh, atakovali eh, média, používali tam slzný plyn, bombardují Kurdy v Sýrii. Kurdové jsou vlastně největšími eh, odporní, bojují nejvíce s Al-Qaidou a se ISIS. Turecko se účastní pašování ropy z islámského státu a vy odmítáte podívat se na to opravdu tak, jak to je a to, jsou, to je všechno způsobeno obrovskými chybami zahraniční a vnitřní politiky pana Erdogana a tuto zemi chcete přijmout do Evropy. Na závěr připomeňme, že jedna země přijala efektivní opatření a to je Austrálie pro boj proti uprchlíky. Široká reklamní kampaň byla vedena, tak, aby ty lodě s nelegálními uprchlíky byly systematicky vraceny do zemí původu. Toto je jasná politika, která přinesla neoddiskutovatelné výsledky, takže buďme pragmatičtí a vytvoř, přijměme ji také. Vybudujme pevné národní hranice, chráněné eh, uprchlické tábory v Sýrii a chraňme samozřejmě ve slušných podmínkách eh, uprchlíky válečné a všichni na tom akorát získají. Evropa nebude už takto zaplavena neříditelnými toky uprchlíků a nebude záviset na falešných a nedodržených slibech eh, jedné země. Děkuji. Děkuji, nyní dávám slovo za nezařazené poslance paní Morvaj. Eh, paní ministrině jménem Rady, pane komisaře, pane komisaři, kteří vystupujete jménem pana Junkera, byli byste tak laskavi a vysvětlili jednoduchým způsobem našim občanům v Evropě, co přesně je tou velkou změnou, o které jste hovořili? My jako optimisté jsme to možná pochopili správně tak, že velkou změnou od nynějška je to, že EU už nebude umožňovat nikomu z nešťastných zemí přijít do EU a usadit se zde, ale umožníme to pouze uprchlíkům z válečných eh, zón. Můžete mi odpovědět velice stručně ano či ne, eh, zda tomu tak skutečně je. A moje druhá otázka, mm, o kterou se také zajímají evropští občané, je tato. Mnohdy hovoříte o migraci, často hovoříte o migrační politice. Pane předsedo, mám 1,5 minuty, musím vás upozornit. Děkuji, cením si toho. Uh, takže ta druhá otázka. Někdy mluvíte o migraci a migrační politice jménem EU, někdy o azylu, azylové politice, uprchlické politice a to je věcná otázka, na co se teď tam nejde o osobní názor, ale opět mě to zajímá kvůli o evropským občanům. Vyjasněte to. Evropská unie totiž eh, nemá nic společného s migrační politikou jednotlivých eh, států. To je totiž v kompetenci členských států. Je to takto jasné, je to fakt, eh, s kterým souhlasíte? Děkuji. Děkuji paní kolegyně Morvaj. Nyní na dvě minuty paní kolegyně Niebler. Děkuji pane předsedo. Pane místo předsedo, vážená paní předsedkyně rady, kolegyně, kolegové, Záleží na detailech po tom, po těch bodech, které byly vyjednávány, by se měl vést boj proti převaděčům, a já bych chtěla připomenout, kolegyně, kolegové, že včera jsme hovořili dlouho o situaci uprchli, žen uprchlic v rámci Mezinárodního dne žen, kterým eh, nebez, jakým rizikům, nebezpečím čelí ženy a děti, když vlastně eh, jsou v rukou těchto převaděčů. Nyní byla uzavřena dohoda s Tureckem, kde se také mělo jednat o těchto problémech a musím říci, že je, vítám ta jednání, vítám pokrok, který byl dosažen v pondělí. Není to, žádný velký průlom, ale musíme se podívat na věci tak, jaké jsou a eh, právě musíme do tohoto boje zapojit Turecko, musíme podpořit Řecko. Lidé ale připlouvají přes moře a nemůže, bez dohody s Tureckem bohužel tuto situaci nevyřešíme a nepodaří se nám bojovat proti těm kriminálním sítím převaděčů. My jakožto hm, bych chtěla jasně vyjádřit, že pro nás v Evropské unii jsou jasná pravidla pro členství v Evropské unii, která platí i pro Turecko samozřejmě. Mnoho kolegové se, kolegů se už k tomu vyjádřilo, že jedna věc jsou jednání o přístupu Turecka a druhá věc je jednání o řešení uprchlické krize. A další bod, o kterém bych hovořila ráda, eh, ráda hovořila, je zjednodušení vízové politiky. Na to se dívám velice kriticky. Zde v parlamentu právě jsme se tímto tématem intenzivně zabývali a také v, bych chtěla s ohledem na předsednictví rady ještě říci, že bez parlamentu nedojde k žádnému zjednodušení vízové politiky, takže zohledněte prosím tyto kritické připomínky, které zde byly vyjádřeny ohledně zjednodušení vízové politiky. Děkuji paní kolegyně Nýbler. Na dvě minuty kolega Guerrero Salom. Děkuji pane předsedo. Před dvěma měsíci pan Rute a pan Tusk nám řekli, že máme dva měsíce na to, abychom dosáhli řešení migračního problému. Ty dva měsíce eh, uplynou příští týden. Příští týden má proběhnout tedy Evropská rada. Já myslím, že je potřeba říci jasně za Evropský parlament šéfům států a vlád několik věcí. Jednak, že máme obavy z toho, jak dohody uzavírají a že se nestydí, že neřeší problémy uvnitř EU. Žádáme šéfy států a vlád, aby eh, pomohli eh, ženám a dětím, eh, lidem, eh, kteří strádají v zimním období, aby jim dali tu důstojnost, lidem, kteří se snažili uprchnout z válečného konfliktu, tak jako to bylo při druhé světové válce, za diktatury, fašistické, komunistické diktatury, za občanské války ve Španělsku. Je potřeba říci šéfům států a vlád, aby Eh, nepodlehli populismu, eh, aby eh, neměli strach a obhájili před veřejností své názory, své hodnoty a základní principy Evropské unie. Především tedy je žádáme o to, aby vše, co dohodnou s třetími zeměmi, vždy respektovalo zásady humanitární pomoci a mezinárodního humanitárního práva, ale především se nesmíme eh, postavit zády k této humanitární eh, eh, krizi, která zasahuje tolik evropských států. Je to otázka mm, humanity a já myslím, že v parlamentu je obrovská většina, která nemůže přijmout dosavadní řešení, které není předkládáno jménem naším, jménem Evropského parlamentu, rozhodně ne jménem mým. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Děkuji, kolego Guerrero Salom. Nyní na jednu a půl minuty paní Fortiga. Děkuji. Začne od... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít březnovou radou. Pro nás, pro všechny, zvýšená konkurenceschopnost EU je velice důležitá. Nicméně si myslím, že ve světle nadcházejícího referenda ve Spojeném království e, v podstatě tento bod je ještě významnější a já si cením všeho, co děláte. Pokud jde o summit s Tureckem, tak ráda vidím, že po mnoha měsících, respektive letech, Evropská unie nakonec Eh, si uvědomili, uvědomila geopolitickou důležitost, strategickou důležitost Turecka jako partnera. Samozřejmě mm, teď ale to jsme si uvědomili až v kontextu migrační krize. A tudíž vyjednávací pozice Turecka teď je jiná, než byla by bývala mohla být před pár lety. Domnívám se, že bychom se neměli bát toho, co kolegové nazývají outsourcing. Toho, že bychom snad byli úplně závislí na Turecku, já si nemyslím. Otázka readmise během takové krize by se měla řešit eh, na partnerské bázi a já si myslím, že tak to bude. Samozřejmě je zde velké nebezpečí vyplývající eh, z této dohody Děkuji nyní paní kolegyně Inentfeld. Děku, děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, je to potěšení, že jste přišla mezi nás. Já bych ráda začala svůj příspěvek tím, že bych Eh, řekla, jaká je situace. To, co požaduje Evropská unie. Problémem je to, že kdykoliv musí rada konkrétně rozhodnout, tatelem je vždycky ten nejmenší jmenovatel. Upřímně řečeno, už mi toto nestačí, že tady pouze eh, používáme hezká slova. Eh, Paní eh, ministrině, od roku 2009 jste byla, jste byla spravodajkou pro azylovou politiku. Eh, sama jste řešila povinnou redistribuci tento mechanismus. Nicméně tento summit s Tureckem a dohoda s ním ukazuje velké slabiny. Je to celé právně pochybné a morálně eh, nehodnotné. Vy jste, pane Dombrovsky, si zase hovořil o ekonomickém růstu, o investicích v EU, v EU která se nám rozpadá. Pane, paní ministrině, já se na vás osobně obracím a na celé nizozemské předsednictví. Prosím, pracujte na nějakém skutečně mm, ceném eh, udržitelném řešení migrační politiky. Děkuji paní kolegyně a nyní následuje kolegyně Veržia na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se vrátila z Turecka a výsledky samitu jsou amatérské. Novináři jsou opravdu atakováni, univerzitní profesoři podávají demisy, aktivisté jsou vražděni. Víme, co se děje. Více než mnoho lidí bylo zavražděno, z toho zhruba 100 dětí. Teroristy samozřejmě Eh, obrázek, který se měla, se spíše podobá válce v Syrsku, Syrii než demokratické zemi. Život lidí je ničen, práva lidská nejsou respektována, lidé jsou masakrováni, masa, eh, mrtvoly jsou skrývány a této zemi chceme vlastně subdodavatelsky zajistit budoucnost Evropské unie. Turecké orgány samotné vytvořili tu kr- eh, uprchlickou krizi a nyní chtějí vydírat Evropskou unii a ono to funguje. Já se skutečně stydím. Evropská unie ztrácí svou duši. Musíme otevřít oči. Mus, Evrop, mis, oficiální mise Evropského parlamentu musí rychle se vydat na místo. Mnoho frakcí toto požaduje, pane předsedo. Děkuji kolegyni Veršia a nyní na jednu minutu následuje kolega Terry Cabras. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Eh, hodně jsme slyšeli tady toho, ale já chci zdůraznit dvě věci. Za prvé, členské státy Evropské unie jsou zodpovědné za to, že musí pomoci uprchlíkům, což znamená, že my, když pověříme Turecko, tak v podstatě bychom měli to kontrolovat, monitorovat a dávat záruky. A máme povinnost i řeš, hledat jiná řešení pro tisíce Afgánců, Iráčanů, Libíců a tak dále, kteří nejsou pokryti tou dohodou eh, s Tureckem o Syřanech. Za druhé, také dnes nesmíme udělat chybu. Pomoc Turecku, to je humanitární pomoc. Teď pro tuto chvíli nemůžeme za to zaplatit tím, že jim dáme různé politické výhody, jako jako vstup do Evropské unie, což eh, to znamená, že by eh, eh, sem vstoupili bez toho, aniž by respektovali naše standardy a lidská práva. My musíme na sebe vzít naše morální a politické povinnosti, to znamená pomáhat uprchlíkům. To neznamená, že bychom udělali ústupky proti autoritářskému státu, který nesplňuje základní pravidla lidských práv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Tady Brasovi na tři minuty kolega Faráš. My jsme se pustili na cestu obrovské hlouposti. Historická chyba Merkelové z loňského roku všichni přijďte, ta vedla k tomuto chaosu a teď jsme vydíráni Tureckem. Nejprve se přišli pro 3 miliardy slíbili, že tak sníží počet eh, uprchlíků do Evropy a do Řecka. Když se eh, jejich počet znásobil, tak si přišli pro další 3 miliardy a možná tak to budou chodit stále pro další a další. Eh, jak Eh, to popsal už Kimpling, eh, když hovořil o přílivu Dánů do mm, Velké Británie. Jakmile jim jednou zaplatíte, tak už se jich nikdy nezbavíte. A přesně eh, toto se stalo, tato nová dohoda, kdy každý nelegální migrant je poslán zpět, pokud to umožní humanitární právo, za toho nám pošlou dalšího ze Sýrie. Takže argument je vlastně takový, že jsme jim zaplatili obrovské peníze, ne za snížení počtu uprchlíků. Řekli jsme, jsme jim, že to bude vždy výměna, pak, eh, že umožníme od června letošního roku volný vízový režim s Tureckem, kteří budou moci pak eh, zde zůstat po 90 dní, ale samozřejmě někteří z nich tady budou zůstávat eh, déle nebo budou žádat sloučení rodin a tak dále. A za této situace chceme zrychlit Turecku možnost stát se členem Evropské unie Pane Bože, já jsem si říkal, škoda, že eh, David Cameron není tak dobrým vyjednavačem jako Tur- eh, Turci. Takže chceme udělat politickou unii se zemí, která sousedí s Iránem, Irákem a Sýrií. Utvoříme politickou unii se zemí, která je chudší než jakýkoliv jiný stát eh, v unii. Dáme jim možnost volného cestování do Evropské unie a je to stát autoritářský. Turecký premiér tento týden řekl, že turské, turecké členství bude momentem zvratu. Opravdu to je pravda. Britský premiér dlouho podporoval členství Turecka v EU, dokonce za to bojoval eh, po deset let. Eh, snažil se eh, je, je, je podporovat. Eh, teď podporuje peníze Turecku, ale nás čeká v Británii referendum a to bude o tom, co je nejbezpečnější varianta. Vzhledem k tomu, že Europol už teď ukazuje, že do Evropy přišlo na pět tisíc islámských teroristů migrační cestou, tak je myslím zcela jasné, jak budou lidé hlasovat. Budou hlasovat i o Turecku, i o migrační krizi a a pokud budou hlasovat eh, o to, abychom zůstali v Evropě, tak to bude znamenat, že budeme více vystaveni teroristické eh, hrozbě a budeme mít menší ochranu hranic. Děkuji. Děkuji kolego Faráži a nyní následuje na jednu a půl minuty kolega de Graaf. Pane předsedo. Shame on you. pane předsedo, já pro, eh, hamba. Pondělí znamená kapitulace před tureckým diktátorem a vlastně vy jste zradili hodnoty Evropy, vy jste pošlapali naše hodnoty, naše svobody. Je velice zřejmé, že vy jste zde ukázali nedostatečné kompetence a Evropa jakoby spanikařila a vy zaplatíte 6 miliard ankaře a Turecko potom eh, jak si, si zajistí hladší cestu do EU. Vy jste se vlastně vydali islámu a islámské Evropě. To je historická chyba. Je to nesmysl. Tento plán musí být smeten ze stolu a zarazit ty miliardy, Turecku zastavit islámskou invazi, přestat zrazovat evropský lid. Stačilo. Jenom jedno řešení. Jedna cesta. Jedna eh, možná razantní reakce na tento příval uprchlíků. Zavřít hranice, chránit je a udělat to hned teď. Děkuji, kolego. A nyní následuje na minutu kolegyně Doc. Uh, Pane předsedo, tento měsíc Rada ministrů eh, se znovu sejde a budou řešit eh, ten chaos, eh, který vznikl, protože Evropa neřeší migrační krizi. Navzdory tomu, co říkal pan Weber, když se snažil tuto dohodu a náš vztah s Tureckem prezentovat jako vztah partnerství a nikoli vztah závislosti, realita je taková, že migrační politika je chaotická, nákladná, a umožňuje, že se necháváme vydírat tureckém žádostí o přistoupení a liberalizaci víc. Mezitím ve Velké Británii premiér e, se snaží e, připravit zemi na referendum. Miliony lidí ve Velké Británii tak naštěstí vidí určitou naději. Vidíme, že naše ambice musí být e, vyšší než tato špatná dohoda. Existuje alternativa Kdybych parafrázovala to, co řekla anglická obchodní komora, není eh, je eh, v lepší budoucnost, je to ta budoucnost mimo Evropskou unii. Děkuji kolegyně Doc, nyní na dvě minuty následuje kolega Gřib. Slyším různé Děkuji, pane předsedo. Tady my tady různě hodnotíme tuto dohodu. Některé to těší, jiní kritizují. A říkají, že my jsme tady závislí na Turecku, ale můžeme tu eh, krizi vyřešit bez spolupráce s Tureckem. Já již několik, já to říkám eh, již několikrát, že partnerské vztahy spolupráce s Tureckem a s dalšími státy eh, Severní Afriky je nezbytné. Je třeba, aby ten proces ale byl více mezinárodní, abychom do toho zapojili i OSN. To přece není regionální problém, to je problém světový. A i pokud jde o e, tu možnost vyřešit příčiny tohoto problému. V roce 2015 e, v září jsme se rozhodli, že budeme solidární se zeměmi, které jsou pod migračními tlaky. A mm, potom jsme se dohodli, že budeme implementovat e, imigrační postupy a že budeme chránit externí hranici, ale ono to ne, nefunguje, protože ne všechny státy splnily své povinnosti, i když moje země potvrdila, že mm, tyto povinnosti bude respektovat. Turecko může bojovat proti těm převaděčům, kteří vydělávají obrovské částky na nelegálním pašování migrantů do Evropy. A, mm, mm, a tím, že Eh, budeme chránit externí hranici, tak hm, to nestačí. My musíme i plnit vlastní povinnosti, aby ty migrační toky byly humánější, důstojnější. Musíme řešit příčiny, tedy války, útoky na civilisty, eh, genocidu, válečné zločiny. Turecko je velkým sousedem Evropské unie, má obrovské možnosti, ale jsou tam určité velké problémy s lidskými právy, se svobodou médií bez ohledu na řešení, která přijmeme, tak musíme říci, že Evropská unie je, samo, je hodnotou sama o sobě a musíme ji chránit, včetně Schengenu. Děkuji, kolego Gřibe. Nyní na jednu a půl minuty paní kolegyně Fajon. Prejšnji měsíc jsem byla na... Děkuji. Minulý měsíc jsem byla na jihovýchodě Turecka a naznala jsem tam jasnou věc, že ani Turecko, ani EU sami nemohou uprchlickou krizi vyřešit a stojíme společně před stejným problémem, tedy že situace se vymyká kontrole. Je potřeba teď zajistit, abychom začali spolupracovat upřímně. Finanční pomoc Turecku musí dosáhnout na ty nejpotřebnější. Musí jít na potraviny, vzdělávání, na inkluzi uprchlíků, eh, na pracovní trh. Turecko musí také posílit eh, svůj boj s převaděči v Egejském moři. Výměna uprchlíků musí proběhnout v souladu s mezinárodními zásadami. Eh, vy jste řekla, že příliv uprchlíků balkánskou cestou se zastavil. Kéž by tomu tak bylo. Na Slovinsku dnes ehm, opět provádíme šengenský režim na chorvatské hranici a je na čase, aby všichni, včetně Vyšehrádské eh, čtyřky, na sebe vzali svou odpovědnost za existenci šengenského prostoru. Turecko je strategickým partnerem, nicméně jeho budoucnost bude záviset na pokroku, kterého dosáhne a to, co se tam teď děje s médií, je nepřijatelné, včetně násilí na Kurdech. Takže nejenom Unie, ale i Turecko by se měly snažit sklidnit situaci a mm, e, celou krizi. Děkuji kolegyně Fajon. Nyní na jednu minutu kolegyně Marias. Eh, pan dombrovskis mluvil o eh, migrační krizi a to je vlastně také památka eh, nebo pomník cynismu. A právě ta na summitu 17. 18. března a ty závěry povedou k tomu, že příliv uprchlíků bude pokračovat do Eh, Řecka budeme mít dalších 150 tisíc případů, takže musíme skutečně dát ruku do kapsy a poskytnout ty prostředky Řecko, Pan Dobrovský si Řecko nemůže tolerovat to, že se stane novým Dachau eh, uprchlíků. Nemůže tolerovat eh, vydírání Turecka aby a je potřeba skutečně konečně zastavit ty převaděče, které naplní ostrovy nelegálními uprchlíky. Nemůžeme také tolerovat eh, to, co se děje. Možná, že by bylo potřeba skutečně vystoupit z Schengenu a eh, stanovit embargo na hranice. Kolego Marias, povolíte otázku kolegy Sanyho? Modrou kartu. Kolego Sany, prosím. Eh, Děkuji Děkuji. Vážený kolego, já bych měl na vás otázku. Vy jste hovořil o cynismu a také jste hovořil o tom tlaku v, v Evrop, na Evropany, na evropskou politiku. Skutečnost je taková, že Turecko eh, využívá tyto prostředky, ale v rámci EU existují ještě určité tlaky. Eh, před, eh, ministerský předseda Cameron eh, tlačí na Evropskou unii. Co si myslíte o kultuře represe v Evropské unii? Kolego Mariasi. Ano, co se stano, stanovisko pana Camerona, jak jsem již řekl, jak jsem již takže skutečně to vytváří eh, takovou situaci, kdy eh, vlastně vnutí určitá rozhodnutí, která jsou eh, v neprospěch všech pracujících na základě jejich národnosti. Evropané v Evropské unii nebudou mít stejná práva a Britanové, Britové, kteří pracují v Německu například nebo v jiných zemích, budou mít také omezená práva. Děkuji, pane Mariasi. Já bych chtěl říci, že vidím určitý pokrok na sametu s Tureckem a chci říci, že chápu, že tady partnerství s Tureckem a nikdy si nemůžeme úplně partnery vybírat, i když konfiskují média nebo porušují lidská práva, ale co určitě udělat můžeme, je ovlivnit obsah dohody. A tady si nejsem zcela jist, že dosažená dohoda s Tureckem nás povede správným směrem. Jedna ku jedné chápu, že tak chceme zlegalizovat migraci, ale ne podle našich standardů. A já myslím, že takto neomezíme migraci. Výměnou za vízovou liberalizaci, jakým způsobem to vůbec souvisí s uprchlípy, my tak vlastně chceme otevírat zároveň i nové kapitoly pro vyjednávání s Erdoganem. Pro mě je to tedy otázka komplexní dohody, kterou očekáváme od samitu s konkrétními lhůtami, opatřeními a záležitostmi. A ještě k vnitřnímu vnitřnímu trhu. Já s vámi souhlasím, paní ministrině, ale chci vidět také konkrétní praktický pokrok, například trialog o železničním balíčku. Posuňte radu ku předu. Děkuji. Děkuji, kolego Teličko. A nyní na jednu minutu kolega, kolega Hadži Georgiu. Milí kolegové, já bych eh, tuto dohodu podepsal, pokud by se týkala zboží, možná rakví. Já se stydím, protože lidské bytosti rozhodly za jiné lidské bytosti, bytosti tímto způsobem. I Spojené národy sdělili, že tato eh, dohoda porušuje lidská práva. Takže eh, proč nedáme ty miliardy Eh, na to, aby města v Sýrii byla pod ochranou OSN, eh, aby tam mohly tedy Spojené státy a Rusové eh, mm, budovat města. To je vydírání, to je dohoda prospěšná Turecku. My jsme byli v Bakiru, my jsme viděli, jak tam eh, tedy eh, jsou pod kuratelou vlastně eh, profesoři z univerzit a další osoby, novináři, jak tedy jsou v podstatě pod dohledem i nemohou mm, mm, být z města a my jsme viděli včera tedy mm, i při příležitosti MDŽ, v jakých podmínkách tam žijí ženy. Paní Kalerminuta. minuta. Děkuji. Rada v pondělí, to byla rada velké ostudy. Co to znamená? 28 vlád rozhodlo, že poruší mezinárodní právo, evropské právo a dokonce, co je horší, základní principy lidskosti. Vy plánujete vlastně i vytlačit uprchlíky zpátky do Turecka a Turecko je zpátky vytlačí kam do Syrie, do Iráku, vy zavřete hranice lidem v nouzi, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Vy vlastně již e, nedáváte jim žádné právo žádat o azyl a já e, si kladu otázku, jak můžete potom klidně v noci spát. Děkuji kolegyně Keller a nyní na jednu minutu na, a půl následuje kolega Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme proti vstupu Turecka do Evropské unie. Máme k tomu několik důvodů, protože země vlastně se nenachází v Evropě. Pouze 3%, určité procento tureckého území leží v Evropě. Měli bychom vnější hranici s Irákem, Iránem a Sýrií a to skutečně by mohlo vést k velkým problémům. A dále eh, Evropa na Evropu by byl vyvíjen stále tlak, přáli by se stále více peněz a udělení vízového zjednodušení tureckým občanům by také působilo problém je tam vlast, dochází tam k utlačování menšin, například Kurdů, porušují se lidská práva, eh, mé, narušování svobody médií. A toto je skutečně znepokojivé, když vidíme situaci v médiích musíme také konstatovat, že se tam eh, dochází k určitému islamistickému hnutí, které je stále mocnější v této zemi. Ta, dochází tam a také jsme eh, už mám působit dost velké problémy. Já vlastně nebudu zmiňovat další důvody a nechceme tím zatěžovat švédské eh, daňové poplatníky a myslím si, že imigrační krize Eh, samozřejmě nesmíme se nechat vytla, vystavovat takovému to triku. Samozřejmě chceme dialog a jednání s Tureckem, ale není možné pokračovat tímto způsobem, to bych chtěl zdůraznit. Děkuji kolego Lundgrene a dále následuje na jednu a půl minuty kolega Vilimský. Děkuji, dámy a pánové. Já bych chtěl nepříklad vyjádřit zlobu, protože eh, rakouský vlastně říká, že v určitých frakcích EPP, sociálních demokratických, že vlastně bylo zpracováno určité prohlášení, jakým směrem vlastně svítají tady eh, tyto záležitosti, ke kterým dochází v Evropě, že další miliardy z evropských daňových poplatníků se budou přesunovat do Turecka. Dále by se měla, měla zjednodušit vízová politika a to všechno znamená, že Turecko vlastně se bude snažit přibližovat k Evropské unii. E KDU a SPP v Rakousku o tom hodně diskutuje a stává se to vnitřním problémem, problémem vnitřní politiky. To je také to, co se děje v Německu zásluhou kancléřky Merklové, která vlastně tímto ohrožuje celý kontinent svou politikou. Teď se ta, kdy, kdy vlastně Merklová se zve všechny tyto občany do Evropy, tak vlastně toto způsobuje tento obrovský eh, uprchlický tlak. Takže jakožto spolková kancléřka eh, Německé spolkové republiky už není eh, důvěryhodná, když vlastně ohrožuje svými rozhodnutími celý kontinent. Musíme zamítnout výsledky tohoto. Sami to chceme v Rakousku převzít kontrolu našich hranic a pokud bude pokračovat takto situace Turecka, tak také budu chtít eh, referendum v Rakousku. Eh, děkuji kolegovi Limsky a na jednu minutu nyní následuje kolega Synadinos. Děkuji, co se týká samitu Turecka a Evropské unie, tak ty výsledky byly nejen zklamáním, ale v podstatě je to diplomatické vatrlo pro Evropskou unii. 28 hlav států Eh, vlastně se podrobilo Uglovi, který se pokouší nás zastrašovat a klade si nesplnitelné, nepřijatelné podmínky. Navíc další 3 miliardy a zjednodušení vizového, vizové politiky a otevření dalších pěti vyjednávacích kapitol v přístupových jednáních. Turecko se chová barbarsky. Je, je to jako šp špinavý pes, který štěká, ale uteče, když vlastně by měl čelit protivníkovi a musíme být skutečně odhodláni, ale nemáme bohužel tady toto nadání v Evropě. Vy jste se zaprodali otomanské říši a Erdoganovi. Děkuji na kolegovi Synadinos. Dovolíte otázku kolegy Džambackého, tak prosím kolego. Is there no translation? Excuse me, excuse me, excuse me. Is there no translation? Je problém s tlumočením? Jak to, že nazve nějaký národ barbarským, to je, myslím, ostuda pro celý Evropský parlament. Takový člověk by měl být vyveden ze zasedacího sálu kolego, budeme se tím zabývat. Kolego Džambacky. Vážení kolegové, nemyslíte si, že vyjednávání s Erdoganem jsou také ostudou pro Evropskou komisi? Je to další obrovská politická chyba evropských byrokratů kteří pozvali do našich domovů miliony uprchlíků, vidí, že se to nezdařilo a teď kapitalují, kapit, tulují před Erdoganovou diktaturou. Nejsme schopni chránit vlastní mm, hranice. Mluví se o e, vyjednávání, o přístupu k jednání, to je politická sebevražda. Kolego Denosi, Děkuji. Já souhlasím s tím, co jste řekl a myslím si, že Evropa by mohla velice dobře chránit své hranice proti Turecku. Jsou to určité hry a vydírání mezi Tureckem a Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Kolego, vy jste se přihlásil k jednacímu řádu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl poukázat na to, že řečník, který už byl nazval eh, Turky psy, psy, tak takovýto rasismus nemůžeme akceptovat. Já vás prosím, abyste se přeskoumal protokol a vytě, eh, vyvodil z toho odpovídající důsledky. Kolego Pitykofi, já jsem řekl, že to přeskoumám nyní jsem měl na starost, jsem se zabýval otázkou pana Džambackého a nesledoval jsem německé tlumočení. Takže kolegyně Grostet nyní na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Minulé pondělí v Bruselu to byl zase summit poslední šance. Výsledek tohoto summitu, jako těch předchozích, je nejen zklamáním, ale velmi znepokojivý. Musíme si klást otázky, protože Evropská rada 17. 18. března bude zásadní, protože bude potřeba se rozhodnout mezi spojenou Evropou, která vznikla před 60 lety a Evropou, kde si bude každý hrát na svém písečku. Schengen je skutečně ohrožen, Evropa egoismu není řešením migrační krizi. Jako vždy naše pozice vůči Turecku je zcela dvojznačná. Ti, kteří se zavázali s Tureckem v pondělí, tak to bylo nejhorší vyjednávání, které jsme zažili za dlouhou dobu. Evropa vyjednává s Tureckem, jsme rozděleni, jako jsme nikdy nebyli a strategie je bez dohody všech. Evropa skutečně se ocitla v rukou Turku. Paní ministrině, to, co navrhujete, je nezodpovědné kaž, pokaždé Turecko přijde s novým seznamem požadavků. To se stupňuje 70 kritérií se musí respektovat, než turečtí občané mohou dostat vízové zjednodušení. Evropská rada se zavázala k povolení těchto víz do 1. června, ale paní ministrině, vy zapomínáte, že se jedná o kompetenci Evropského parlamentu, který musí plně vykonávat svou pravomoc spolurozhodování. Rada se zavázala, že dá další 3 miliardy, ale to je hloupé obchodování, protože nebyli schopni využít eh, ty 3 miliardy slíbené v říjnu a jakou kontrolu máte, jakým způsobem bude těch 6 miliard využit. To je to naprosté pokrytectví. A co se týká vstupu Turecka do Evropské unie, víme, že takováto perspektiva je nereálná a ne, nikdy se neuskuteční. To, co chceme, to, to je jednání, jsou to činy, protože Evropa se nemůže stále zbavovat a přehazovat svou odpovědnost. Nepodrobujme se tomuto vydírání a spojme se v Evropské unii. Děkuji. Děkuji kolegyně Grostet. Dovolíte otázku kolegy Lebretona? Prosím, kolego Lebretone. Děkuji, že, akce, že si akceptovala moji otázku. Paní Grostet, já zcela souhlasím s tím, co říkáte. Vy jste proti této dohodě EU s Tureckem, kterou jste kvalifikovala jako hloupý obchod. Připomněla jste, že co se týká liberalizace víza, tak se k tomu stavíme příliš prostě, a ne, aniž by se respektovaly veškeré podmínky. V dalších 6 miliard euro bez jakých, jakýchkoliv slibů dáme vládě, která, jak víme, nerespektuje žádné svobody ve své zemi. Takže já vám kladu otázku, jak můžete pokračovat nadále podporovat Evropskou unii za takovýchto podmínek. Děkuji, kolego Lebretone. 30 vteřin na otázku a potom také na odpověď paní kolegyně Grostet. Já si myslím prostě, že Evropa se vybudovala na základě krize, zažívá bezprecedentní krizi dnes. Já mám stále důvěru ve schopnost Evropské unie reagovat, ještě je však potřeba, aby plně vykonávala a nesla svou odpovědnost. Děkuji kolegyně Grostet a nyní na jednu a půl minuty kolega Bostinaru. Děkuji, pane předsedající pane komisaři. Já jsem přesvědčen, že stávající migrační problémy se nevyřeší bez úzké spolupráce s Tureckem. A nejsem si jist, že téma pondělní diskuse byla správně nastavená. Zdá se, že abychom snížili příval lidí do Evropy, tak Mm, to eh, jaksi nemůže ale mít přednost před otázkami lidských práv, ale eh, mm, zde členské státy by měly se sjednotit a společně řešit tuto krizi. To, to bylo řečeno, ale je třeba ocenit Turecko za úsilí protože přijalo velký počet syrských iráckých uprchlíků, takže a asi mm, ještě bude muset přijmout větší počty. Já tedy vítám tu dohodu přijmout veškerá opatření, abychom především zavřeli ty pašerácké trasy a abychom, eh, eh, abychom jak si narušili jejich podnikatelské modely, ale eh, uprchlická krize se musí řešit odděleně od procesu rozšiřování, přistoupení. A zde komise se chová velice při zemi. Já proto chci odsoudit, abychom ne, eh, odsoudili uzavření novin Zaman tento víkend a chci apelovat na Turecko, aby ustoupilo od veškerých kroků, které by pod, podkopalo příměří v Syrii a mezinárodní mírová vyjednávání a já tedy lituji, sice, že zde došlo k útokům na Turky, ale já chci, aby Turecko opět zahájilo mírový proces s Kurdy. Děkuji. Děkuji kolego Bostinaru. A e, přijímáte otázku od pana Kové? Prosím, kolega Kové. Děkuji, pane předsedo. Nesouhlasíte se mnou, že na hranicích Evropy e, e, v podstatě e, na základě rady paní Merkelové, tak, která vyzvala spoustu lidí do Evropy a jsou to obrovské toky, které sem přišly a dohoda s Tureckem o migraci je tedy snad vtip, špatný vtip a Eh, samozřejmě vždycky eh, můžete tedy dělat takový směný obchod jeden za druhého. Děkuji, pane Coburn. Pane Boštinaru. Milý kolego, to je populistické a eh, i když je to běžné u vás tady, eh, já vám pragmaticky říkám, my potřebujeme systém na ochranu naší vnější hranice, nejenom šengenské hranice, ale evropské vnější hranice pro všechny. A za druhé, pragmaticky musíme eh, řešit vztahy se sousedy, abychom s nimi řešili uprchlíky. Takové populistické řešení to nikdy nebude fungovat. Děkuji kolego Bostináru a minutu má kolega Kirchhoff. Pane předsedo, musíme být eh, upřímní. Toto je krize a nemůžeme si dovolit další selhání. Loni to byla relokace a špatně nastavená eh, letošní dohoda s Tureckem. Jako řekl pan Kamal, přátelé by měli být k sobě upřímní, neměli by si jenom eh, klást požadavky nebo říkat to, co chce druhá strana slyšet. Já si myslím, že takto bychom zastínili další rozumné kroky. 6 miliard to je veliká chyba. Neměli bychom bychom hledat žádný všelek, protože někdy skončíme u nukleární bomby. To znamená dodržování pravidel, ochrana hranic, eh, rychlejší projednávání žádostí. To potřebujeme. Nestojíme o popularitu v médiích, protože to nám to nepřimenese, ale stojíme o řešení krize. Děkuji. Děkuji, kolego Kirchhope. Dovolíte otázku od kolegyně Jakonsary. Prosím, paní kolegyně. Bez mikrofonu. Kiitos puheenvuorosta. Minusta te puhuitte aivan oikein. Děkuji. Vy jste správně řekl, že jednoduchá řešení neexistují a že musíme chránit své vnější hranice ale není právě toto podstata té dohody mezi EU a Tureckem? Snažíme se předcházet tomu nejhoršímu možnému scénáři, tedy převaděčství. Tímto způsobem usilujeme o dosažení jednoty na našich vnějších hranicích. Není tomu tak? Um, I... Já se nejsem jist, že tomu tak je. Já si myslím, že celý tento projekt je příliš uspěchaný, nedostatečně promyšlený a my musíme navzdory krizovému okamžiku být klidní a soustředit se na návrh, který již předložila komise a také národní vlády a pokusit se ulehčit eh, situaci jiným způsobem. Děkuji. Děkuji, kolego Kirkhope. A nyní na jedno minutu následuje paní kolegyně Desarnes. Eh, Děkuji, pane předsedo. Je normální, že se jedná s Tureckem, ale je neslušné, že na něj delegujeme řízení našich hranic, našeho asilového práva a slibujeme mu navíc přístup který je proti integrované Evropě, kterou chceme. Pokud chce Evropa existovat, tak musí přijmout svou vlastní odpovědnost, přijmout určitý díl uprchlíků, nenechat Řecko samotné v první línii, řešit žádosti o azyl těch, kteří jsou na jejím území nechat eh, fun, zavést funkční regula, regula, re, mechanizmy re, readmise řídit hotspoty v regist- pro registraci žádostí o azyl v zemích, kam se dostávají uprchlíci. Musí provázat svou finanční pomoc s ukončením kriminální sítě převaděčů a kontrolovat a řídit své vlastní hranice zavedením pobřežních hlídek a pohraničních hlídek. Děkuji. Paní kolegyně Desarnes, dovolíte otázku kolegy Tulise? Eh, I mm, Já bych se chtěl zeptat, to Turecko mm, nemá eh, pozemní hranice se zeměmi šengenského systému. Souhlasíte s tím, že Řecko by mělo tedy vystoupit z Schengenu, aby uh, E, vlastně ti lidé neměli důvody přicházet do Řecka pro to, aby získali dokumenty a mohli cestovat dále do Evropy. Vážený kolego, já mám úplně od, protikladnou vizi než vy. Řecko je součástí segment, z eh, Schengenu a musíme projevovat v každém okamžiku, v každé vteřině solidaritu, což jsme dosud v posledních letech a měsících nedělali. E, vnější hranice Evropské unie je řecká hranice, ale je to vnější hranice naší Evropské unie a my musíme být po boku Řecka dnes více než kdy jindy. Děkuji kolegyně Desarnes. Nyní následuje na minutu kolega Urban Crespo. La propuesta de... Dámy a pánové, návrh dohody Eh, znamená, že se budou vracet osoby, které mají právo na azyl bez možnosti, aby o něj požádali a mm, vlastně i eh, se povolí takovéto návraty hned, což je ne- nemorální a nespravedlivé a navíc to porušuje mezinárodní právo i komunitární právo, tak jak včera řekl i komisař OSN zde s touto dohodou Evropa v podstatě se eh, eh, vzdává sama sebe, to znamená externalizuje ochranu vlastních hranic a naše povinnost přijímat lidi, mm, eh, tak to vlastně my jsme si na to najali Turky žádná osoba přece nemůže být vrácena do země, kde může být porušováno eh, základní právo a Turecko není bezpečná země. S touto dohodou Evropská unie legitimizuje a v podstatě se stává komplicem útoku Turků na svobodu projevu, eh, porušování, systematického porušování lidských práv a práv menšin a bombardování, které realizují v Kurdistánu. S touto dohodou my jsme se stali komplici. Pokud chcete skoncovat s mafiemi, tak otevřete bezpečné koridory do Evropy. Jinak mm, zde budeme mít eh, ruce poskvrněné krví. La parola all'onorevole Lunacek. Slovo má paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Ten summit ukázal, že je nedostatečná solidarita a spole, nedostatečná společná odpovědnost za ty ženy, muže a děti, kteří utíkají před bombami a válečnými útoky a hledají u nás útočiště. A k, a která, které Evropa vystavuje stále autoritativnějšímu tureckému režimu která, které se stále více vzdaluje evropským hodnotám, která je zák, základem vlastně, by měla být základem vyjednávání na tomto kontinentě a bohužel eh, vláda mé země je vlastně ochotna podílet se na této hambě Evropy. A je správné, že vedou, vedoucí delegací včera vydali společné prohlášení, ve kterém se uvádí, že jsou to kroky, které jsou špatné, tady tyto individuální a že musíme jednat společně. Uh, vy jste, pane komisaři pro prchlíky, říkal, že eh, zdi nejsou vlastně řešením, že je potřeba budovat mosty. A to je vlastně něco, co se dělá i v Rakousku. To nezlepšuje eh, obrázek, je to vlastně utrpení lidí, které zde musíme eh, brát na vědomí a najít pouze společné řešení, které pomůže bojovat proti této katastrofální situaci. Pan Paxas, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, je tady eh, řada lidí, kteří vítají dohodu s Tureckem, já k ním nepatřím. Snažím se pochopit, k čemu vlastně došlo. Snaží se Turecko koupit si bezvízový styk s Evropskou unii a nebo dokonce členství za 6 miliard eur. Znamená to, že, čl- že Turecko se bez problémů stane členským státem eh, výměnou eh, za, za migranty a co těch eh, co ty miliony um, Turků, potom 75 milionů Turků, ti budou moci potom všichni přijet do Evropské unie. Nemůžeme čekat, že Turecko vyřeší naše problémy. Vážení poslanci, demokracie nemá nic společného s tím, že se vzdáme. Musíme respektovat lidská práva a musíme především respektovat své vlastní občany a jejich práva a naše tradice. Jakékoliv zákazy například zákazy vánočních eh, stromků, eh, vepřového a tak dále, to je e, evropská demokracie, tak jak ji vidíme e, nyní. A nebo se evropská demokracie mění a už vůbec neexistuje. Děkuji. Zde máme modré karty. Ale máme ještě 50 řečníků na seznamu do této rozpravy. Já si myslím, že asi teď bude těžké eh, povolovat eh, modré karty, ještě máme i catch DI, a potom v musíme začít hlasovat, takže prosím, omezíme maximálně modré karty. Teď máme modrou kartu, pana Taráda, chcete? Dobře. Tak prosím, ale prosím vás, eh, respektujte čas takže kdybychom se mohli vyhnout modrým kartám, tím lépe. Ano, děkuji, pane předsedo. Milý kolego, to je jasná hra. To znamená to jako dražba. 300 miliard euro, víza eh, a mm, v podstatě i vlastně eh, mm, zelenou dát jejich interní politice. To znamená, že Evropa je slabá, je velice slabá v tomto vyjednávání s Tureckem. A já si myslím, že Evropská unie by již neměla mluvit o problémech, ale měla by jednat, přijímat opatření, jako zajistit vnější hranice a potom i e, e, zabránit konfliktům, nebo je tedy řešit. E, ve světě máme hezké příklady, třeba australský příklad, jak Austrálie vyřešila problémy s migranty a migračními trasami. Takže poučme se a nevymyšlejme nic od nuly. Děkuji, pane předsedo, pane, pan Borgezie, pane komisaři. Abychom eh, se zachránili před eh, těmi důsledky, hm, jak se toho, že Evropa se otevřela díky Němcům, tak eh, hm, to řešení ale nedůstojné, které jsme našli, otevřít otevřeli jsme tedy dveře, ale teď jednáme s někým, kdo je úplně nedůvěryhodný, kdo je tedy v podstatě hm, Eh, jak i řecký kolega použil tedy dost termíny takové tvrdé, ale on tím nemyslel po, lid popul, eh, turecký, ale agresivní, arrogantní politiku eh, Turecka, která jaksi otřásá Evropou. A já si myslím, že to jsou sice termíny, které použil, které se kterými nelze, sou, se kterými ale souhlasím, když je nelze používat. Takže v podstatě my teď dokonce oni chtěli 20 milionů miliard. A potom mm, mm, nakonec tedy eh, to v té dražbě, to vydírání to eh, snížili na 9, 6 a tak dále, ale přitom ty lodě pořád připlouvají. A jak tedy mm, využívá tento režim a využije ty režim, které mu dá eh, evropský poplatník daňový? A ti chudáci uprchlíci ty žijí v nedůstojných nelidských podmínkách, tak jak i slyš, slyšeli jsme od Amnesty. E, jsou to podmínky ne chudoby, ale skutečně sanitární, hygienické, hanebné poměry, to je mm, ostuda ostuda pro Evropu, ale nemůžeme spíš hovořit proti migraci, ale proti způsobu e, tohoto řešení. Nikdo není proti tomu principi, principu, ale je třeba se stydět za tuto dohodu. A samozřejmě potom se budou stydět otcové zakladatele Evropy. My jsme je snížili na zboží. To je prostě hamba. To je hamba. Pan Papadakis. To συμπέρασμα της Συνόδου Závěry summitu EU-Turecko jsou provokací pro lidi, kteří podporují bar- to barbarství, kteří zažívají, které tisíce lidí v Řecku kvůli uzavření hranic. Bílé se stává černé, imperialistická válka se rozpoutává a kterou vy jste a vaši konkurenti jste rozpoutali, když považujete eh, migranty za nelegální, zatímco je to vlastně Turecko, které by mělo arbitrárně rozhodovat o podpoře Grecka. OSN se stává eh, četníkem středozemního moře, NATO, které neuznává a nedoká hranice a Turecko má nyní podporu Evropy na a žádá za to další dotace, dohody a ústupky a také obchodní dohody. Výsledek je jasný. Evropská unie, NATO a represivní mechanismy se stávají protivníkem lidu a lobby monopolu. Lidový boj musí zacílit na tady toto vykořišťování. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, Zdá se mi, že jsou tady čtyři body, které jsou velice důležité. Samozřejmě kromě těch věcí, které tady již zazněly, byly také zajímavé. Za prvé, je tady eh, zásada, na kterou nesmíme zapomínat, a to, že se můžeme postavit eh, této situaci pouze společným eh, krokem, společným zásahem, čímž dáme větší hodnotu Evropské unii. Za druhé, v situaci, jako je tato, je zcela zásadní vytvořit regionální aliance, v tomto případě s Tureckem nebo se zeměmi na severu Afriky. Přestože nás dělí určité eh, rozdíly, je potřeba s nimi uzavřít dobře dohody, je potřeba, aby vznikly tyto regionální aliance, které jsou naprosto klíčové v tomto případě s Tureckem. A za třetí je velice důležité zajistit mechanismy, aby pomoc, kterou chceme věnovat uprchlíkům, skutečně těmto lidem dorazila a aby nevzniklo riziko, že Část těchto prostředků se cestou ztratí. A za čtvrté, to je téma, které je napojeno s předchozími. Dnes více než kdy jindy je potřeba posílit evropskou ekonomiku, protože to je faktor, který můžeme čelit nejistotě, eh, výzvám, s nimiž se potýkáme této souvislosti tedy posílení jednotného trhu je zcela zásadní, stejně jako volný pohyb osob, protože nejde jenom o volný pohyb zboží a služeb. Bez volného pohybu osob jednotný trh eh, eh, bude pokulhávat, bude trpět obrovským nedostatkem. Proto eh, vítáme akční plán, aby šengenský prostor začal znovu eh, fungovat do konce roku 2016. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Rodriguez. Paní Rodriguez, tentokrát eh, se musíme vyjádřit zcela jasně, pokud se chceme vyhnout riziku, které riziku geostrategického a morálního selhání. Samozřejmě, že musíme vytvořit bezpečné koridory mezi zeměmi původu a transitními zeměmi pro uprchlíky. To je eh, bez diskuze, ale především eh, musíme najít prostředky, jak získat opět kontrolu nad celou situací a reagovat na to eh, sami. A já si myslím, že to znamená, že musíme vytvořit skutečnou evropskou vnější hranici, ochránit Schengen. A teď nehovořím o zdi, o plotu, mluvím o infrastruktuře, o potřebných službách eh, v oblasti ostrahy hranic, tak abychom zajistili, že uprchlíci mají zajištěny důstojné podmínky, ale zároveň, že jsme schopni zorganizovat relokaci v Evropě a pak jejich následnou integraci. To je pro nás prioritou, pokud chceme dostat eh, situaci zpátky pod kontrolu. A já si myslím, že toto vše je třeba zorganizovat eh, jako strategickou investici, pro dobro Evropy, protože to je v samotném evropském zájmu a věřím, že taková investice pak může následně vytvořit i pro Evropany řadu nových pracovních míst. A proto tady vidím tu vazbu, to provázání mezi tím, že budeme řešit tuto uprchlickou krizi a zároveň budeme hledat řešení pro silnou obnovu Evropy. Takže počítám s nizozemským předsednicím, spolehám také na komisi a věřím, že představí ambicioznější řešení na příštím Evropském samitu. Děkuji. Nyní pan Van Dalen. Pane předsedo, jak už známe z historie, eh, prodáváme se. Tentokrát se Evropa prodává Turecku. Viděli jsme násilí tureckých úřadů při akci proti Zamanu. Nepřekvapuje to. To je země, kde je nejvíce novinářů ve vězení. Nepřekvapí tedy, že se šefové státu a vlád této zemi eh, poddali. V roce 1632 byla Vídeň obléhána, ale teď je obléhána eh, znovu, ale máme mnohem více peněz eh, k dispozici. Práva menšin, svoboda tisku, svoboda projevu. Tyto svobody jsou v Turecku pošlapávány, proto musíme přes, eh, přestat s dohodami s Tureckem. Van Dalen, Pane Vandalen, je tady na vás modrá karta. Souhlasíte? Pan Bonany, prosím. No, no, Ale musí to být otázky, ne žádné eh, vstupy. Jenom stručně, já se ptám kolegy, kdyby vy jste měl možnost rozhodnout eh, na příštím summitu nebo schůzce na evropské úrovni, co byste udělal? Mm, jako hlavní eh, věc, abyste tedy mm, právě bojoval proti tomu, co jste teď popsal. Dobře, dvě věci nepropojovat eh, tuto agendu s přistupováním Turecka. To musí být úplně oddělené. A za druhé, eh, nyní dáme obrovské peníze Turecku, na co půjdou, kdo to bude všechno kontrolovat, že skutečně je vynaloží, jak mají. Já bych radši, abychom my jako Evropa, abychom jeli do Turecka, abychom my tam budovali ta zařízení, abychom to, mm, ty peníze nedali turecké vládě jen tak. A za třetí, musíme i vykázat solidaritu s Řeckem a pomoci Řecku, aby začalo být operativní. A potom tam musí probíhat všechny ty registrace a podobně. Takže tyto tři věci bych udělal. Děkuji. A nyní má slovo paní Paga Sardun Tuaruis. Jedna poslankyně před pár minutami mi řekla, že eh, chce mít eh, důvěru a ne, že Evropa půjde eh, z jedné krize do druhé. Takže ale okamžité masivní deportace všech Syřanů do Turecka, to je historická chyba. Ehm, a tady v parlamentu my vidíme, že to je i bezmocné. V podstatě tady my porušujeme hodnoty solidarity, která nás spojuje. My musíme chránit naše eh, státy, ale tak to není. V podstatě v panice, v globalizovaném světě, kde eh, my vlastně tím zajistíme eh, ještě horší budoucnost pro nás, pro všechny, protože všechny problémy jsou na planetě propojeny. A vy říkáte, že musíme bojovat proti tomu, aby nelegálně přeplovali přes moře, ale ty maj, tyto osoby mají přece právo, právo požádat o azyl a po eh, měsících eh, mm, falešných slov musíme jednat. Naše země přece nesplnily závazky, které přijaly to znamená relokalizace ty kvóty a nyní eh, i zde dokonce splnit tu nedůstojnou dohodu s Tureckem my nemůžeme vám věřit, nemůžeme věřit vám ani radě a ani ne, tady komisi nemůžeme věřit. Prosím vás, již něco dělejte. A pan Papadimulis. Děkuji, pane vy investujete mnoho, očekáváte hodně od toho východního vydírání s antidemokratickým Erdoganovým um, ehm, před, před, před premiérem, protože vy jakožto 28 hlav státu nedokážete implementovat vaše vlastní rozhodnutí, rozhodnutí, která jste přijala v září na evropské řešení této krize, to, co navrhla komise a co bylo vlastně schváleno Evropským parlamentem. Moje země, Řecko, by se mohlo, mohla stát obrovským táborem mm, uprchlíků se což je vlastně ostuda pro Evropu a s uzavřenými severními hranicemi. Musíme uznat, že neexistuje v současné době žádné řešení této krize bez Řecka balkánská cesta musí být znovu otevřena pro uprchlíky teď a nikoliv, až to bude zapotřebí. Vyšegrádské země, které narušují evropská rozhodnutí, musí být sankcionovány podle článku 7 smlouvy o Evropské unii. Řecko je nedílnou součástí šengenské dohody, šengenského prostoru a chrání své hranice, takže je potřeba prokázat větší evropskou solidaritu a nikoli trestat. Jsme unaveni a máme už dost prázdných slov a nyní chceme, aby skutečně byla prokázána solidarita, aby slova přešla v činy. Nyní má eh, slovo paní Valero. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Většina věcí už byla řečena. Zaznamenala jsem velkou kritiku od kolegů nejenom od zelených, ale také z ostatních frakcí Já doufám, že komise a rada eh, vyslyší tuto kritiku. Říkám si, jakým způsobem přistupujete k celé záležitosti. Zdá se, že prodáváte evropské hodnoty a naznačujete, že bychom měli porušovat ženevskou úmluvu eh, výměnou eh, za to obchodování s uprchlíky jedna ku jedné. To je absurdní. Eh, kteří eh, seřané budou posíláni zpátky a kterým bude dovoleno vstoupit? Jakým způsobem bude probíhat eh, výběr, aniž bychom porušili pravidla, která se týkají azylového práva? A jakým způsobem dodržíme azylové právo v případě uprchlíků jiných národností. Žádné odpovědi na tyto otázky jsem zatím neslyšela. Tento návrh je opravdu špatný a doufám, že nakonec selže, protože co ve skutečnosti potřebujeme v Evropě je solidarita, odpovědnost a ne handlování se sousedními zeměmi. Turecko není bezpečnou zemí, není to eh, třetí bezpečná země, kam bychom mohli uprchlíky posílat. Paní, eh, pan Anemans nyní. Děkuji. Evropský eh, parlament eh, řeší tuto humanitární situaci, migrační krizi, to ale nesouvisí s nelegální migrací, materiální situací, eh, naším sociálním státem. Vy jste vyjednávali s Turky a vy jste provázali nejrůznější záležitosti které spolu nesouvisejí, například eh, vízový režim pro 80 milionů Turků, kterým takto uvě umožníme vstup do EU. Provázali jste to s přístupovými jednáními a s finančními prostředky, kterým chceme věnovat 3 plus 3 miliardy, dohromady tedy 6 miliard. Předseda liberálů hovořil o outsourcingu v tomto případě. a vy eh, sami směšujete své eh, hodnoty a dostáváte nás do situace, kdy se vydírání stává standardem. Je to opravdu ehm, noční můra, celá ta ostrahá hranic v současné podobě, to je no-, noční můra a představte si, eh, jaké obavy a strach mají evropští občané. Toto není Evropská unie, ale Evropská neunie. My jsme ale hlasem voličů, eh, lidí, eh, kteří mají obavy. Gardini. Děkuji, paní Gardini. Děkuji. V roce 2015 více než milion osob se dostalo do Evropy a 3600 zemřelo ve vodách Středozemního moře a eh, Eh, v Egejském moři další. Takže mm, vzhledem k tomuto eh, fenoménu, ale naše politika nestačí, pořád nedrží krok s rychlostí těchto migračních toků a nedrží krok s událostmi, které to provokuje. Dnes hovoříme o dohodě, která se nám nelíbí, ale Neznáme ještě detaily, budeme je znát po radě eh, 17. 18. března, ale již se nám teď nelíbí aspoň to, co jsme tady slyšeli, někteří jsou překvapeni a různé názory panují. A dnes eh, eh, musíme udělat krok kvůli naléhavé situaci, ale my jsme udělali asi chybu, protože Turecko je země, která se angažuje v modernizaci, ale dnes vidíme, že to je země jiná, jiného typu a že asi i, jsme i my udělali určitou chybu. Jako Italka dovolte, abych řekla jednu věc, která se mi skutečně nelíbí. Určitou dobu se hovoří pouze o Egejském moři. No dobře, dohoda mezi Frontexem a NATO, eh, chránit Egejské moře, potom lodě z Velké Británie a tak dále. A proč se již nehovoří o středozemním moři, o cestě z Libie například? Víme, že tam také působí ISIS a víme, že i zde i e, v podstatě e, e, i mezi těmito teroristy jsou především tito pašeráci, takže my bychom měli již opustit jenom tu logiku, že řešíme krátkodobé problémy, ale potřebujeme mít společnou dlouhodobou vizi. Pouze takto, jsem přesvědčena, budeme schopni uzavřít dohodu, která nebude, která splní naše očekávání. Paní Gardini, Máme zde eh, na vás modrou kartu. Chcete eh, eh, modrou, modrou kartu, pan Pitlios. Máte slovo. Děkuji, děkuji, že akceptujete moji otázku. Já se ptám, zdali řekové, kteří jsou takto poškozeni těmi ústupky, ne, Eh, nepřijatelnými ústupky, které udělala Evropská unie. Myslíte? Eh, takže já se ptám, jaká by měla být pozice Evropské unie? Samozřejmě jde o naivní otázku, protože odpověď je, že Evropa nedělá nic. A vy si myslíte, že lze něco udělat s tím? Paní Gardíny. No podívejte, asi jsem nepochopila vaši otázku možná, ale já opakuji to, co jsem řekla. Já myslím si, že eh, to asi bude ta odpověď. My musíme nalézt schopnost být Evropou. Členské státy musí opustit nacionalistickou logiku, protože my nemůžeme eh, eh, reagovat eh, jinak než efektivně vůči tomuto jevu nebo tolika jevům, které teď před námi stojí. Já nevím, zda jsem odpověděla, ale můžeme o tom když tak diskutovat privátně. Děkuji, pan Weidenholzer. Děkuji, pane předsedo. Jde zde o velice složité souvislosti a ty vlastně neumožňují dát žádné jednoduché a jednoznačné odpovědi. Ano, je nezbytné, abychom jednali s Tureckem. Je to náš důležitý soused a nemůžeme si bohužel vybírat sousedy, ale je rozumné nastavit s nimi dobrý vztah v, res, v rámci respektování a, a rovnoprávných vztahů. Ale jsou zde ještě mnohé otázky, které jsou nevyřešeny. Jak to vypadá s právním státem v Turecku? jak vlastně bojují proti korupci, proti organizovanému zločinu, jak to vypadá s dodržováním lidských práv, svobody tisku. A Zda je náš soused také připraven ukončit válku ve své vlastní zemi a najít mírové řešení s Kurdy. A na to jsme nedostali žádné uspokojivé odpovědi. Ano, musíme jednat a spolupracovat s našimi sousedy také v zájmu Řecka, protože tam skutečně dochází k humanitární katastrofě, ale musí to být v souvislosti s dodržováním lidských práv. Nemůže eh, se toto zanedbávat. Děkuji. Pan Barekov, prosím. Jedná se o dohodu s Tureckem, která bude sebevraždou. Je to velice špatná dohoda. My Turkům lžeme, říkáme jim, že je přijmeme v EU. Oni zase říkají, že budou přijímat naše migranty. Turecko patří do Ázie, nikoliv do Evropy. Islám nemá mm, nic společného s evropskou kulturou a tradicemi. Já jsem sám novinář a tak se ptám, proč je tomu tak, že nikdo neřekl tureckému premiérovi, že útok na novináře je útokem proti lidskosti. A to jsou eh, situace, ke kterým dochází v polototalitárních státech, i v Bulharsku a Maďarsku. Erdogan vytvořil eh, problémy v regionu a teď se tváří jako zachránce. Nás to bude stát hodně peněz, přitom nechráníme své vnější hranice a platíme v tomto případě raději banditům, kteří budou pouze ničit demokracii. Pan Depres, Děkuji, pane předsedo. Jako většina evropských občanů já nikdy jsem nebyl pro přistoupení Turecka do Evropské unie já velice špatně i vidím to, jak neuváženě rychle Evropská unie mm, eh, mm, ke konci června bez víz nechá sem vstoupit všechny Turky, kteří si budou přát. Já vůbec nemám důvěru v pana Erdogana. Je megaloman, je brutální, to je neakceptovatelné. Ne, a já ani nejsem rád, eh, když vidím tu dohodu s Tureckem a já si myslím, že její aplikace bude narážet na významné právní problémy, ale za stávajících okolností je třeba jednat okamžitě a i když ta cena je příliš vysoká, tak já eh, eh, se tomu eh, podrobuji, i když Turecko je vyděračem a ne partnerem, protože jsem přesvědčen o dvou věcech. Evropská unie v podstatě již na teď a je zde riziko, že skutečně klesneme úplně ke dnu, protože když další miliony sem v úplném zmatku se budou dostávat na řecké ostrovy a budou se snažit se dostat přes ostaté dráty. Nemáme ani právo změnit Řecko v obrovskou džungli jako v Kale, kde tož bude mít eh, mm, důsledky pro mnoho, mnoho let dopředu, kde budou žít eh, desetitisíce migrantů za rodných podmínek nebo tisíce. Paní Spinelli, děkuji. Já bych chtěla připomenout pár slov, eh, které přednesl pan Tusk nedávno a mm, on 3. března řekl, nejezděte do Evropy, to nemá smysl. A mm, takže e, jako kdyby to byla jejich volba, to, že utíkají. A včera e, i e, údajně skončili dne neregulérní migrace do Evropy. To je přece milné, tak to není to dobře ví pan Tusk, protože to jsou lidé, kteří utíkají před válkou a mm, Turecko nemůže přijmout všechny regulární migranty a e, takže potom tady budou, my jsme byli obviněni s tím, že jsme přistoupili k reformám, k navracení, odsoudila nás Amnesty, OSN a Erdogan, e, ten jakoby mlčí nad tím, co páchá masakry v Kurdistánu a potom i Syrii Eh, takzvaná ochraná zóna, tak tu on využívá, aby mohl zaútočit na Kurdy. A co tedy vy získáte? To znamená, uprchlíci půjdou těmi horšími cestami semi, více smrtelnými a to bude pro nás ještě větší hanba. Já tomu bych řekla appeasement. Děkuji paní z Argentíny. Dank u voorzitter Děkuji, pane předsedo. paní ministrině, musí to být zvláštní, že sedíte najednou tam, přitom v minulosti se seděla mezi námi. Seděla jste mezi námi poslanci a kdybyste tady seděla, tak budete tleskat panu Frhoštatovi, který hovořil o tom, že tento plán Evropské rady je opravdu ostudný. Dojde k otevření nových pašeráckých tras. To je jediné, co se stane. Máte nového politického vůdce Marka Ruta, nizozemského premiéra, eh, který eh, tady také volal potom, že je potřeba snížit eh, až k nule migrační toky. A tak se vás ptám, přejete si bezpečnost pro uprchlíky, chcete to zorganizovat, anebo je chcete nechat za hranicemi? A další otázka. Turecko Eh, Turecko je to je provázané ze Sýrii. Nepovede to k tomu, že nakonec eh, do egejské oblasti přijdou další lidé? Honorable Royal. Pan Royal. Pane předsedo, dámy a pánové, jedna poznámka na úvod. Nemám potřebu tady dohánět kritiku porušování lidských práv v Turecku. Byl jsem vždy proti vstupu Turecka do EU. Přesto mám pocit, že ta naše dnešní diskuze je hrozná. Od té doby, co diskutujeme o uprchlické otázce, jsem neustále slyšel stížnosti, že je všechno špatně právem jsme diskutovali o Maďarsku. Hovořili jsme o Rakousku. Právem jsme to kritizovali. Někteří kritizují politiku paní Merklové, která je údajně příliš humánní. Neustále je všechno kritizováno, byť ten model, který máme v tuto chvíli na stole, poprvé nabízí řešení, které něco umožní. Umožní to, aby uprchlíci měli bezpečný postup, abychom zachránili ty, kteří jsou skutečně pronásledováni, tak to jsme to vždycky formulovali. Možná, že jsme konečně na dobré cestě, abychom zamezili činnosti převaděčů, alespoň snížili poptávku po jejich službách. Stoprocentní řešení neexistuje, ale pokud to vyjde tak, jak je to v tuto chvíli připraveno, tak si myslím, že to bude eh, v otázce eh, uprchlické krizi, krize eh, skutečný průlom. Já děkuji komisi za to, co připravila. Neustále se stěžovat na to, že nic nefunguje, je poměrně jednoduché, ale já si myslím, že ten, eh, že ten návrh, který tu je, je konečně nosný. Konečně jsme se na něčem Eh, shodli. Možná, že to ještě není dokonale. Já mám také některé otázky týkající se například výzových povinností, ale přesto to skýtá šanci a já prosím radu a komisi a další, kteří na tom pracovali, eh, aby pokračovali. Eh, musíme si uvědomit, kolik do toho ti lidé investovali času. Mohli bychom jim říci pouze to, aby pracovali dál, protože jsme učinili konečně první důležitý krok. Já jsem tedy optimisticky naladěn, navzdory všem problémům, které v Turecku vidím, a tak tomu bude i nadále, eh, bychom měli pokračovat tímto směrem. Děkuji. Pane Royle, jsou na vás tři modré karty. Jste dnes velmi populární. Pan Flynn, pan Zorika a potom paní Grapině. Pan Fronzulika. Děkuji, pane předsedo. Vážený kolego, tato dohoda s Tureckem podle mě obsahuje některé dobré věci a některé, které až tak dobré nejsou. A teď budeme platit 6 miliard eh, z peněz daňových poplatníků A asi víte, že všichni ti převaděči najdou nějaké jiné způsoby, jak uprchlíky převést do Evropy. Nemyslíte si, že na poslední chvíli by Evropská unie potřebovala spíše agenturu, která bude skutečně chránit externí hranice? Teď pan Royal. Okay. Miss Grapina. Paní Grapine. Já vám děkuji. Zdá se, že jste spokojen s tím, co dělá komise. Ale já vás chci upozornit na nedávný průzkum, kde 52% lidí řeklo, že nerozumí evropským politikám. Jaká myslíte, že je eh, ta správná cesta a to porozumění, o kterém tady eh, hovoříte? Já jsem neřekl, že je to dokonalé. Řekl jsem, že je to pokrok. Za druhé, pokrok spočívá v tom, že se to za prvé omezí, za druhé, že posl- eh, uprchlíci, kteří mámo, mají právo sem přijít, eh, tak budou moci učinit. A kromě toho je velmi důležité, že se sníží poptávka po převaděčských službách, takže už lidé nebudou nastupovat do těch lodí. Eh, to je pokrok eh, a nepotřebujeme zvláštní, jsou ty cesty, které jsme doposud zkoušeli, to znamená uzavírat hranice, stavět ploty, to byla obrovská, obrovský nesmysl a proto je to tedy dobré. Děkuji. Ještě pan Flanagan eh, se vás chce dotázat, pane Royal. Mr. Eh, Royal said... Pan Royal říká, že to není dokonale. No, no, nic není dokonale. Těžko dosáhnout dokonalosti. Ovšem eh, doporučovat, abychom jednali s předákem země, který příznivě se vyjadřuje o formě vlády Adolfa Hitlera a jeho struktuře této vlády. No dobře, dokonalost možná nemáme, ale měli bychom mít nastaveny trošku vyšší standardy, než eh, jednat s takovým člověkem. Er Mě to taky vadí, to mi věřte. Nicméně někdy člověk musí eh, najít nějaké způsoby, nějakou cestu. Pokud tomu budeme nechávat takový průchod jako do posud, pokud tomu eh, necháme volný průchod jenom proto, že máme na to morální právo, tak to není možné. Někdy zkrátka eh, musíme udělat rázný krok. Děkuji. Fleckstein. Pane Fleckenstein. Äh, pane předsedo, vážení kolegové, pane Rojle, já vám chci dát trochu za pravdu v tom, co jste říkal. I u mě je naděje, že pokud se eh, podaří eh, tuto dohodu uzavřít, tak eh, to možná nebude úplně dobře sehraná hudba, ale minimálně to půjde poslouchat. Pan Royal a ostatní mají pravdu, když také kritizují a říkají, že musíme uplatňovat pragmatický přístup. Já také doufám, že ty otevřené otázky budou zodpovězeny a že budeme mít lepší informace. K tomu patří například to, co bude obsahem toho akčního plánu, kdo dostane kolik těch peněz. A to individuální přeskoumávání žádostí o azyl také nebude zrušeno nebo vyprázdněno. Měli bychom se také jasně vyjádřit v té zprávě o Turecku k situaci v oblasti médií v Turecku a k tomu, eh, že eh, turecká vláda zabavuje vlastnictví médií. Neměli bychom Turecku nechat eh, na holičkách, protože jsou tady lidé, kteří doufají, že se podaří prosadit více svobody a proto souhlasím také s otevíráním dalších kapitol v přístupových jednáních. Ale pokud tam nebude také kapitola 23 a 24, tak tu moji podporu nedostanete. Honorable Colmel pane předsedo. Když si vzpomenu na ten summit o Turecku, tak uh, mám na mysli následující citát. Když někdo v zásadě souhlasí, tak nemá v podstatě v úmyslu něco změnit. A takto to musíme chápat. Obávám se, že právě z tohoto důvodu tato dohoda v podstatě neobsahuje žádné detaily, to znamená, že nevíme, co konkrétního nás čeká. Nicméně tato krize konečně vyžaduje, abychom byli konkrétní, protože eh, nemůžeme, nemohou nám stačit jednotlivé kamínky mozaiky, potřebujeme celkový koncept. A ten celkový koncept musí obsahovat především to, kolik uprchlíků jsou jednotlivé země EU ochotny přijmout přijmout. To je klíčová otázka a kdo se jí bude vyhýbat, ten nikdy nedospěje k rozumnému řešení. Pomoc je dobrovolná a proto se evropských států musíme zeptat, kolik pomoci chtějí nabídnout. Všechno ostatní je pouze zdánlivé řešení a já si myslím, že lidé, kteří opouštějí svoji vlast, svoji domovinu, si zaslouží víc než takovéto zdánlivé řešení. Potřebují jistotu a mají na ní nárok. Já vás tedy prosím, abychom společně bojovali za nějaké ucelené řešení. Děkuji. Děkuji, pan Ali. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Pokud jde o vývoj vztahu mezi EU a Tureckem, neměli bychom Turecku považovat za dočasného, ale za strategického dlouhodobého spolehlivého partnera. Měli bychom přesvědčit turecký eh, protějšek, o naší podpoře vzájemně výhodného vztahu. V dnešním vzájemně propojeném světě, který je ohrožován krizemi, jediný způsob, jak přežít, je zachovat blízké, těsné přátelské vztahy a spolupracovat, abychom bojovali s výzvami. Role Turecka při eh, řešení uprchlické krize je naprosto nevyhnutelná. Bezpečnost eh, v eh, regionu u v Evropské unie je pro nás, eh, ta, také v tom je důležitá role Turecka. A nemůžeme se eh, zaměřovat jenom na slíbenou distribuci prostředků, ale musíme také implementovat společný akční plán EU Turecko, abychom omezili tlaky na evropské hranice. A je důležité, abychom Eh, také dále hovořili a rozvinuli jednotnou pozici s Tureckem ohledně toho, jak čelit výzvám. Evropa musí vyvážet bezpečnost, jinak budeme dovážet naopak nestabilitu. Ferreira. Ferreira. Děkuji, pane předsedo, eh, pane komisaři. Co se odehrál na samitu s Tureckem? A na následném zasedání rady připomíná jedny z nejtemnějších kapitol evropských dějin, vzhledem k tomu, že se odehrává drama, které postihuje několik milionů eh, lidských bytostí a Evropská unie tady má přímou zodpovědnost. Lidé prchající před válkou a chudobou a přitom Evropa a NATO se snaží kriminalizovat a zastrašovat eh, uprchlíky obrovské etické a morální otázky, které toto eh, znáší, eh, poukazují na to, jak eh, postupně Evropa degeneruje. No, také vzestup populismu a xenofobie jsou toho důkazem. Evropa Evropě hrozí riziko, že se nám to jednou velmi, velice nevyplatí, ale přesto někteří dávají přednost tomuto způsobu jednání Víme, že těch lidí je celá řada, kteří chtějí za každou cenu přijet do Evropy. Já nevím, jestli eh, vy dokážete spát v noci, protože vy nesete zodpovědnost. Pan Bitykofer. Takzvaná uprchlická krize je skutečně krizí evropské solidarity, evropského sebevědomí a evropské humanity. Summit mezi EU a Tureckem 7. března ne- nepřinesl konkrétní řešení ta krize trvá. Například místo předseda komise Dombrovsky nám ukázal, že e, se mu pouze e, těžko podařilo to téma nějak pojmout. Podobné to bylo s předsedkyní nizozemského předsednictví, která se zdráhala použít slova jako uprchlíci nebo azylanti. Neustále hovoří o e, nelegálních migrantech. Jazyk, jazyk může být osvobozující, ale může také působit násilí. Ten, kdo um, používá pojmy nelegální migranti, se rozhoduje pro to druhé řešení. Já si myslím, že to je špatné, toho dosáhla paní Merklová. Evropa se v tuto chvíli zdráhá dostat svým um, povinnostem převzít zodpovědnost, eh, tím ztrácí globální význam, význam globálním měřítku a ztrácí také svoji morální důstojnost. Děkuji. Pan eh, Galpeč, paní Galpeč. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, paní ministrině. Místo předseda komise Dombrovsky řekl, že tady přijímáme politické rozhodnutí a naši voliči eh, budou potom hodnotit eh, dopady. Což je důležité si připomenout. Musíme si uvědomit, eh, jaké jsou posté a názory našich voličů. Procházíme celou řadou krizí ekonomických, geografických, pardon, demografických. Máme v Evropě několik milionů nezaměstnaných, zejména mezi mladými. Máme tady tu migrační krizi a myslím, že je správné říci, že se nám eh, ty krize zatím eh, dařilo řešit relativně dobře. Například tu ekonomickou. A já jsem například docela pišná na to, že eh, Maďarsko, které bylo na okraji bankrotu, je teď na tom ekonomicky velmi dobře. k Mezinárodnímu dnu žen eh, se také sluší říci, že nejsou až tak velké platové rozdíly v Maďarsku mezi muži a ženami. Co se týče migrační krize, ta dohoda z pondělí asi není dokonalá, ale já souhlasím s panem Roylem, že bychom se neuměli neustále stěžovat, ale spíše hledat řešení. Musíme posílit ostrahu hranic, Musíme zavírat hranice, jak říká pan Weber, ale jsou tady ještě nezodpovězené otázky. Například eh, uvolnění vízového styku s Tureckem. Jak eh, také s vámi dívat na tu výměnu Syřanů, kde máme záruku, že Eh, ty prostředky, které na to poskytneme, budou správně využity. Nepotřebujeme žádná krátkodobá řešení, potřebujeme dlouhodobá řešení. A já si myslím, že toto byl dobrý krok eh, správným směrem. Ano, děkuji. Máte tu modrou kartu, paní Galpec, chcete odpovědět? To chci jenom zdůraznit, že modrá karta je pouze určena k dotazům. Mnoho poslanců využívá eh, modrou kartu k projevům. A modrá karta je po nějakém projevu, ne před. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji i za to varování, i když jste nemohl vědět, co řeknu. Eh, ale já se chci zeptat eh, místo předsedkyně strany pana Orbána. Pan Orbán odjel na summit s tím, že bychom neměli způsobit, aby se jaksi z Maďarska stala Evropa. No a jak? Máme se řídit Erdoganovým nebo Putinovým systémem? No, byl jste varován předsedou a je dobré, abyste skutečně nejprve poslouchal to, co říkám. Vy jste položil otázku, kterou chcete položit spíše premiérovi, ale to nemůžete, tak ji kladete mně. Myslím si, že pondělní summit je dobrým krokem správným směrem k ochraně evropských hranic, jejich eh, uzavření představuje dobrý krok, krok správným směrem a místo nezodpovědných prohlášení bychom měli jít společným směrem. A samozřejmě, že ochrana Maďarska je v zájmu jak maďarském, tak evropském. A Samozřejmě nebudu se teď vracet, vracet k tomu, co se dělo v Maďarsku před rokem 2010. Paní Piry, nejprve ta jasná zřejmá věc. Evropská unie a Turecko se setkávají, aby našli společné řešení uprchlické krize, což neznamená zastavit ty toky, ale zvládat to způsobem, eh, který zaručí, aby ti, kdo potřebují pomocí, dostali ekonomičtí migranti se vrátili a aby se břemeno sdílelo. Neznamená, ne, neposkytuje vša, to však dostatečnou odpověď na humanitární krizi, které řešíme. Jak může 20 osm předáků evropských zemí přijít s plánem, že se poskytne eh, legální cesta pouze za předpokladu, že se jiní při, migranti pokusí eh, nelegálním způsobem riskovat své životy. Evropská unie se dostala do velmi slabé pozice tím, že, má, eh, že vede jednosměrný dialog s eh, Ankarou, založený pouze na počtu přistěhovalců, kteří se dostanou na turecké ostrovy. Je to velice nebezpečná strategie v době potlačování svobody tisku a právního státu v Turecku Turecku. A přitom 355 tisíc um, ob, tur, kurdských občanů Turecka muselo utéct ze svých dovo, domovů v důsledku násilí na jeho východě Turecka a Evropská unie um, to nemůže přehlížet. Takže já myslím, že bychom měli začít um, rozsáhlým přesídlováním uprchlíků a eh, tak sdílet břemeno s tureckým lidem, který prokázal velkou ochotu přijímat uprchlíky v minulých letech. Děkuji, pan Piotrovský. Děkuji, pane předsedo. Přes naše očekávání od nedávného samitu a eh, obrovské selhání celé Evropské unie která se podřídila Turecku. A Donald Tusk dokonce prohlásil, že ilegální migrace do Evropy skončila a Jean-Claude Juncker eh, tu dohodu nazval skutečnou revolucí. Přesto všechno je jasné, že Evropská unie selhala. Pořád eh, po Turecku chceme, aby něco dělalo a Turecko toho zneužívá. Je to takové handrkování, handrkuje se s vízy, s vstupem do Evropské unie. Turecko dostalo, co chtělo, a Evropská unie to nakonec přijala. Představitelka předsednictví říkala, že bychom měli eh, urychlit tu výměnu uprchlíků jedna ku jednomu. Já se chci zeptat, o kolik více uprchlíků eh, teď přijde do Evropy. Pan Weigl, děkuji pane předsedo. Nacházíme se v situaci, kdy eh, migranti a uprchlíci a jejich utrpení už není jenom morální otázkou nebo otázkou soucitu. Soucit určitě cítíme eh, všichni, ale je to také o politické akceschopnosti o tom, jestli se Evropa dokáže dohodnout a jednat smysluplně. Pokud se oprostíme od té zodpovědnosti nebo viny za tu situaci na Blízkém východě, tak víme, že Turecko v tom také hraje svou roli. Neměli bychom podporovat autoritativní Erdoganův režim, zatýkání novinářů a omezování jejich eh, svobody. Musíme si ale přiznat, že Turecko jako partnera potřebujeme. Dnes a i zítra. Nejde teď o to, jestli ta dohoda je morálně správná nebo ne, ale jestli tím naplníme naše vlastní zájmy. Bylo by samozřejmě jednodušší, kdyby Evropa eh, dala jasně najevo v minulosti, jaký má postoj k Evropě, eh, k Turecku, ale teď na to nejsprávně okamžik. Albion Guzman. Dohoda mezi Tureckem a EU v tom smyslu, že Turecko bude jakousi nárazníkovou zónou, znamená, že eh, prodáme lidi za 6 miliard euro. Kolik pak bude stát jeden uprchlík? Tisíc, dva tisíce, tři tisíce euro? Jak vysoká bude jeho cena? Uprchlíci jsou tím v podstatě odsouzeni k tomu, že budou žít v nějaké černé díře. Nikdo neví, co se s nimi stane. My za to zaplatíme a tím na to zapomeneme. Lidé následně budou žít za velmi nelidských podmínek v táborech, bude jim zima. My za to zaplatíme a e, Turecko za nás udělá špinavou práci. Ano, Turecko bude chránit hranice a my se budeme dívat raději jinam. E, budeme se dívat jinam, až Turecko bude potlačovat Kurdy nebo jiné národy. E, odporuje to ženevské úmluvě. Jde o to, abychom zachránili eh, lidé, eh, lidi ze Sýrie. Nemůžeme je posílat zpátky do eh, Turecka. To se týká i lidí například z Iráku. Musíme konečně dostat své zodpovědnosti. Děkuji. Pan Niedermayer, kolegové, dovolte mi začít migrací a Tureckem. Já souhlasím s předsednictvím, že pouze evropský plán, jak se budou účastnit všichni účastníci, nás přivede blíže k řešení. Také věřím, že je důležité jednat s Tureckem, je to důležitá část toho plánu, má samozřejmě svá omezení, jak to zmínil pan Weber, ale je to velice důležité musíme být eh, citliví vůči našim hodnotám. Překvapují mě diskuze o penězích. Peníze, které bychom měli dát přistěhovalcům v Turecku, jsou důležité a jsou ospravedlněné, pokud se správně rozdělí. Neměli bychom zapomenout, že dohoda s Tureckem je pouze součástí tohoto plánu, eh, stejně jako uzavření balkánské cesty, ehm, tím pádem budou více používány další cesty a musíme na to být připraveni. Eh, dovolte mi hovořit také o eh, ekonomice, protože to zmínil komisař Dombrovskis. Myslím, že globální ekonomická situace je velice zásadní. Je jistě, že musíme, eh, nemůžeme než být znepokojeni tím, co se děje třeba v Číně. Ale nejdůležitější pro velké bohaté ekonomiky Evropské unie, ať už zemí nebo té části světa, která je blízko, je domácí situace, stabilita domácí vnitřní poptávky a investice. A jedině tak zajistíme naši zásadní prioritu růstu a pracovních příležitostí. To znamená tak, aby ekonomika byla konkurenceschopná. Musíme zajistit respektování pravidel, včetně těch, které jsou v, evropské, v evropském semestru. To je priorita a komise má mu plnou podporu při jejich implementaci. A dovolte mi zmínit v neposlední řadě ještě jednu věc, která není na eh, pořadu jednání, a to je situace na východní Ukrajině, kde se situace uh, Eh, začíná být více nebezpečná, probíhají tam boje, eh, jsou ohroženy životy a je to zdroj nestability eh, na hranicích Evropské unie, blízko Evropské unie. Musíme si dát pozor, samozřejmě je důležité normalizovat situaci s Ruskem, protože Rusko je důležitou součástí tohoto problému. Pan Guillaume, paní Guillaume, děkuji. Takže když hovoříme o tomto summitu s, eh, s eh, Tureckem, tak ehm, jsou, je tu celá řada různých kvalifikací, když o tom hovoříme. 17. a 18. bude další rada, takže se musíme postavit výstupu z, ze summitu v pondělí. Jsou tu například dopady zavře, uzavření balkánské trasy, eh, kdy na jedné straně, eh, tedy Řecko je eh, uzavřené, ehm, v podstatě se dusí, je tady jednostranné rozhodnutí uzavření hranic spolupráce s Tureckem. Je jasné, že Turecko je partnerem je důležité s ním spolupracovat, to ano, ale pokud máme hledat řešení jinde, musí být hledány také uvnitř Evropské unie. Eh, jinak vlastně externalizujeme řešení um, uprchlické krize do Turecka a zřek, říkáme se tím eh, principu uh, principu sdílení břemena vůbec našich principů. E, na základě tedy tohoto principu jedna, jedno za jednoho, to je nedůstojné, kdy musí jeden Syria, Syřan riskovat život, aby jiný Syřan byl potom vpuštěn e, do Evropské unie. Takhle si nepředstavuji e, legální migraci. A e, takže e, Evropa s, může jedně ztratit, když bude usilovat o e, dohodu za každou cenu a bude převírat oči nad zneužíváním moci ze strany Turecka, ohrožování justice a svobody. E, Evropa musí být e, solidární a jinak může být tato solidarita ohrožena. Děkuji, pane předsedo. Paní Merkelová má pravdu. Nabízí se tu evropské řešení, nicméně to ne to, které měla na mysli německá kancléřka. Mnoho zemí zkrátka vytvořilo skutečnosti a tím dalo jasně najevo, že Německo je ve svém postoji izolované. Angela Merklová v září loňského roku individuálním krokem otevřela hranice. Rakousko je nyní uzavřelo, ale alespoň to probralo se zeměmi v regionu, kterých se to týká. Nyní Turecko musí převzít ten úkol, kterého se Angela, Angela Merklová, eh, který zdráhá přijmout, to znamená chránit hranice. Musíme si uvědomit, že tu jsou stanovována nová měřítka pro práva žen, pro svobodu tisku a dokonce uvažujeme o tom, že bychom s touto zemí eh, obnovili jednání o rozšíření, o vstupu. Já si myslím, že to nemůžeme ignorovat. Musíme si položit otázku, jestli tady obětujeme pouze německé hodnoty nebo evropské hodnoty tak abychom umožnili ostatním dělat kroky, do kterých se nám nechce. Takto Evropa budoucnost nemá. Děkuji. Pan Artuji? Když eh, eh, turecký premiér dorazil na eh, summit s Evropskou unii, tak si myslel, že se možná setká s evropskou vládou, ale vlastně se ocitl na takovém bazaru. Byli tam šéfové vlád, kteří nebyli schopni o něčem rozhodnout. A Eh, kteří eh, eh, se pustili do handrkování. Poté, co mm, vydíral David Cameron, tak se teď Evropská unie ocitla v zorném poli Turecka a vydírána ze strany Turecka. A jaký byl výsledek toho všeho? Pobřežní stráž, Ehm, vytvoření eh, společných středisek na vyzování žádostí o azyl, ale pořád žádná rozvojová politika, readmise do třetích zemí, ani žádná důvěryhodná zahraniční politika, která by ukončila konflikt v Syrii. 3 miliardy pro Turecko, ale kolik pro Libanon a pro Jordánsko? A kolik eh, v budoucnosti na, rekon, na obnovu Syrie? Eh, já se stydím za eh, tuto podívanou, eh, kterou musí sledovat naši spolupčané. Já doufám, že Evropa konečně zaujme správné místo v dějinách, takže ten příští summit bude zase tím historickým okamžikem. Pan Rangel, a prosím dodržujte řečnickou dobu, protože ve 13 hodin se má začít hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že dnes, v této době, eh, se ujal svého úřadu portugalský prezident a ve svém projevu na, eh, při tomto zahájení eh, popsal určité hodnoty, které bychom měli bránit i tady v, při této diskuzi o migrační krizi. Jsou to hodnoty, na kterých je vybudován evropský projekt. Znamená to, že bychom měli eh, jednat humanitárně, měli bychom eh, podpořit Řecko. A já jsem byl velmi rád, že na tom zasedání rady se konečně rozhodlo o mobilizaci pomoci pro Řecko, která, eh, které čelí obrovským problémům. Je také dobře, že na to se rozhodlo zajistit kontrolu hranic a co ještě důležitějšího, důležitější je, že 17. a 18. března bude znovu zasedat Evropská rada, která konečně by měla rozhodnout o pobřežní stráži, což by mělo posílit obranu Evropské unie. Chtěl bych ještě připomenout, že podle nedávné studie eh, nadace Bertelsmann eh, vyšlo najevo, že 79% eh, Evropanů by bylo pro eh, společné, eh, společné síly, které by strážily vnější hranici Evropské unie a také by byly proto, aby Evropa měla společný asilový systém a ne eh, ty jednotlivé národní systémy, aby, ten, aby panoval společný postup pro 28 členských zemí. Takže 70-80% lidí v celé Evropě by chtělo takový přístup. A to i v v eh, zemích eh, Vyšegrádu, které eh, obvykle nejsou až tak nadšené pro, tyto, pro tato společná řešení. A tak já doufám, že na tom příštím zasedání Evropské rady se budou více bránit tyto hodnoty, jako je humanitární přístup a tak dále. Paní Toja, děkuji, pane předsedo. Evropa je rozdělená, proto je oslabena. A to se projevuje i v vyjednávání s Tureckem z pozice slabého. Blíží se vlny uprchlíků a my čelíme všem problémům, který jsme historicky čelili. Nemůžeme se zříkat zodpovědnosti, nemůžeme házet na jiné tuto zodpovědnost a eh, nechat je, aby sami řešili otázku přesídlení. Je tu mnoho kontroverzních otázek. Otázka relokace, prosím, aby rada věnovala pozornost tomu, co říkám. Relokace je velice důležitá, na tom jsme se shodli. A myšlenka přivážet uprchlíky přímo z Turecka bude proveditelná jedině, když budeme mít skutečně evropský přístup, k němu už se všichni připojíme. Musíme dostat vlastní zodpovědnosti a musí to být koordinováno evropskými institucemi. A zastupcům nizozemského předsednictví chci říct toto. Je naprosto uh, esenciální si uvědomit, že mnoho uprchlíků už tu je a nemůžeme je poslat zpátky do Turecka. Mnoho už z nich, eh, z nich už je v Řecku. A prošlo strašnými eh, zkušenostmi. Nemůžeme je poslat do Turecka. To by bylo šokující. To by bylo jako Eh, odsoudit je prostě, eh, k, prostě, mm, k naprostému zániku. To nemůžeme připustit. Pan Zahradil. Dvě poznámky k tomu summitu. Napřed jedna pozitivní eh, je dobře že je tady konečně vidět snaha oddělit uprchlíky ze sýrie od uprchlíků odjinud a že je snaha oddělit uprchlíky válečné od těch čistě ekonomických a že je také tady vidět snaha konečně udělat něco pro to aby miliony lidí kteří už jsou v turecku a jde o tři miliony lidí se nevydaly na cestu do evropy. to že budou mít přístup na pracovní trh v turecku je dobrá zpráva to že to bude evropu něco stát to je celkem jasné ale myslím že musíme udělat všechno pro to aby ti lidé zůstali tam kde jsou a aby se v masovém měřítku do evropy nevydali. to co je špatná zpráva je eh, ta snaha eh, vyměnit tady eh, jakýmsi způsobem jeden za jednoho ty uprchlíky kteří jsou dislokováni v turecku za ty kteří už jsou někde jinde. to je návrat k systému nefunkčních kvót je to opět snaha porušovat suverenitu států je to dokonce porušení dosavadních dohod o relokaci na čemž se evropská unie dohodla v září minulého roku a je to v podstatě pouhé sociální inženýrství které se schovává za honosnými slovy o solidaritě a o společných řešeních a to je nepřijatelné. Paní Sommer, pane předsedající vážení kolegové. Ano, máme společnou eh, migrační a azylovou politiku a k tomu máme také legislativu, ale problém je v tom, že členské státy, a mnoho z nich, nejsou ochotny Eh, se držet toho, té platné legislativy, eh, kterou sami schválili. Zdráhají se například dodržovat i mezinárodní právo, nebo čistě ignorují. A proto jsme dnes eh, v situaci superfíky takové, jaká je. Neustále se mm, tady poukazuje na tu nabídku Turecka přijímat zpátky ty uprchlíky nebo je vyměňovat. Je to ďábelský plán nebo je to v souladu s eh, mezinárodním právem a jaký obrázek eh, eh, to bude vytvářet v očích občanů, pokud se to přijme. To bude velmi ubohý obrázek. Musíme si uvědomit, že to jsou státy, které se zdráhají uplatňovat solidární migrační politiku. První s tím začalo Rakousko, které eh, potom to vyvolalo kaskádu toho, že státy odpíraly pomoci lidem na hranicích. To je porušením mezinárodního práva. Samozřejmě Turecko považuje nějaké protiplnění, to je evidentní eh, v takové situaci, my bychom to také tak dělali, ale co to jsou 3 miliardy, možná, že to uh, zní jako hodně, ale když si jenom uvědomíme, kolik peněz už jsme dali Řecku, tak těch 6 miliard Eh, není nějak zvlášť moc. A není to eh, moc, když si uvědomíme, že za to možná se eh, podaří zmírnit ten prout prchlíku. Je evidentní, že to asi jinak nepůjde. Ti pravicoví extremisté tady v parlamentu dohnali ty vlády tak daleko a Eh, ty vlády na to začaly přistupovat. Jsou to extrémy, nebo lidé na těchto extrémech, kteří za to jsou zodpovědní a já se za to stydím. A já si myslím, že úkolem tohoto parlamentu je postarat se o to, aby tato dohoda s Tureckem, která je evidentně asi jediným výsled, východiskem, eh, potom byla, byla v souladu s našimi hodnotami. A my v parlamentu eh, musíme potom projednat jakoukoliv liberalizaci víz nebo podmínky členství v EU. Děkuji, paní Zippel. Jak budeme my zacházet s uprchlíky? Ano, i mimo Evropu mohou existovat bezpečná místa pro Evropu, nicméně výsledek z pondělí a aktuální informace eh, potvrzují dojem, že se Evropa uzavírá. Uzavírá se balkánská cesta, uprchlíci se mají vracet do Turecka a eh, přesídlování eh, uprchlíků do Evropy je otevřené. Evropské státy se nechávají vydírat, Turecko toho využívá. A proč? Protože národní politici se tady snaží eh, ustupovat, aniž by jasně zastávali lidská práva, aby ocenili snahu těch eh, tisíců lidí, kteří se angažovali pro uprchlíky. Další summit musí přinést výsledky. Musí přinést výsledky v humánní uprchlické politice. Potřebujeme Evropskou unii svobody, demokracie, která bude zároveň do, eh, ctít lidská práva. Děkuji, paní Švica. Děkuji. V tuto chvíli k tomu mohu říci to, že ve sdělovacích prostředcích slyšíme pozitivní zprávy o tom, že balkánská cesta bude pomalu uzavřená. I moje země k tomu směřuje. Nicméně musíme si uvědomit, že je to zároveň obrovská humanitární tragédie a že to nenabízí příležitost pro to, abychom byli spokojeni. Pan Tusk řekl, že ti, kteří nejsou uprchlíci, by neměli chodit do Evropy, že by neměli naletět převaděčů. My tady ovšem nehovoříme o číslech, ale o konkrétních ženách, mužích, dětech. Já si nemyslím, že je to eh, obchod, ale je to dohoda, která bude muset být na příštím samitu konkretizována. Já doufám, že se nám to podaří. Nicméně to není Biankošek. My víme, co v Turecku probíhá, co se tam děje. Myslím si, že bychom měli jasně odlišovat jednání mezi Evropskou unii a Tureckem o jeho případném členství. Toto téma musíme oddělit od všeho ostatního, co souvisí s uprchlickou krizí. Měli bychom se zvlášť soustředit například na svobodu tisku, na problémy médií v Turecku. Já si myslím, že bychom tady měli tady vyhradit více finančních prostředků. V tuto chvíli hovoříme o 6 miliardách. Já se domnívám, že by tu měl tady fungovat nějaký eh, legální způsob, jak tak učinit. Všechny jiné způsoby jsou špatné. Neměli bychom se vracet k eh, hranicím EU. Já si myslím, že v tuto chvíli se tedy posunujeme ke konkrétnímu řešení. Nic jiného by dobré nebylo. A pokud jde o Řecko, tak si myslím, že musíme Řecku pomoci. Řecko e, se nesmí dostat do složité izolované situace, musíme mu pomoci dostat se z těch problémů, do kterých se dostalo kvůli svému zeměpisnému postavení. Děkuji. Je jasné, že Evropa postrádá síly a prostředky k řešení problému uprchlíků. A je opravdu hrozné, že eh, Turecko trpí pod eh, Erdoganovou zvůli. Obětujeme veškeré hodnoty z důvodu, které ani přes, kterým ani přes, ním přesně nerozumíme. Evropa už není založena na hodnotách, na kterých byla postavena, ale pouze na dílčích zájmech. Evropská solidarita už je dávno zapomenuta. Teď už se hájí jen národní zájmy, stavíme bariéry a stovky tisíc osob mezi tím umírají ve středozemním moři, aniž bychom se postavili čelem k tomuto problému jako jednotná evropská rodina a to jen podporuje euroskeptiky a posiluje je eh, v jejich názorech. Takže teď eh, říkáme, že budeme eh, přijímat legálně uprchlíky ehm, pozemní cestou a nikoliv po moři? Problém uprchlíků není pouze evropský. Je to problém mezinárodní. A měli bychom samozřejmě hledat řešení v rámci Evropy, ale také mezinárodní měřítku na základě rezoluce OSN. Trvalo nám, než jsme začali reagovat, nebyli jsme na tu krizi připraveni. A to je také důvod, proč potřebujeme více a lepší Evropu. Musíme zlepšit naše společné instituce a dotáhnout do konce politickou unii. Dohoda s Tureckem je důležitá, ale rozhodně to není Bianko Šek. Nemůže tam být, nemůžeme být eh, předmětem eh, vydírání. Měli bychom uzavřít partnerství dotýkající se celé řady oblastí. Nemůžeme na Turecku být závislí. Řada kolegů hovořila o hranicích, ale nikdy nikdo nemluvil o mořském právu. To je také právo, ehm, které bylo ratifikováno všemi členskými státy už v 80. letech s výjimkou eh, Turecka. A co se týče Schengenu, víme, že vyšegrádské státy odmítají aplikovat eh, pravidla Schengenu Měli bychom šengenskou dohodu posílit. To si myslím, že je velmi pozitivní, zejména pro Řecko a další státy. Pro ty balkánské státy ta situace rozhodně není dobrá. A teď si musíme počkat na to eh, další zasedání eh, Evropské rady. Ďábel eh, se skrývá v detailu jak správně poznamenala Angela Merkel a pan Juncker. Eh, paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Před týdnem prezident Evropské rady eh, jasně prohlásil na adresu migrantů, že by neměli chodit do Evropy a všichni jsme tam slyšeli tu skrytou hrozbu. Tu krizi eh, Evropská unie nebyla schopna řešit už dlouho. Neustále docho, eh, Evropa přihlížela k porušování lidských práv, s lidmi se zacházelo jako s objekty. A teď jsme dokonce i dovolili Turecku, aby nás vydíralo, nechalo se koupit za pár miliard. Víme, že se útočí na ženy se zným plynem, víme, že eh, mnozí přicházejí o život na moři, přich, rodiče přicházejí o dítě, to je skutečné drama a jaké řešení? podstatě eh, to spočívá v tom, že se budou vracet zpátky do Turecka. To je ostudné. Měli bychom eh, jasně říci, že to rozhodnutí je potřeba změnit a přijít s jiným řešením a měli bychom Evropě vrátit eh, tu důstojnost, kterou kdysi měla. Pan Kelly. Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Já jsem, já toto sleduji trošku s pobavením, kdyby Evropská Unie neexistovala. No tak co by se s migranty dělo? Snažili by se jednotlivé země dohodnout se s Tureckem? Nebo by OSN, které tolik hovoří, eh, které mají tolik slov, nabídly by 6 miliard? Byla by situace lepší nebo horší? Já si myslím, že odpověď zní, že by byla horší. Takže Evropská unie si zaslouží uh, přeci jen určitou pochvalu za to, že se snaží něco dělat. A to vychází z našich hodnot. Chceme nabídnout podporu těm, kteří jsou na tom hůř než my v jiných oblastech. Lidé tady hovořili o ten systém jednoho za jednoho a kritizovali ho. No ale aspoň je to pokus něco řešit. Jeden za jednoho to je legální spíše než ilegální, to znamená uh, řádný spíše než um, mimořádný bezpečný spíše než nebezpečný systém. A 17. března, což je vlastně den svatého Patrika, který sám eh, byl migrantem, který přišel z Velska do Jirska, tak možná by mohl se stát inspirací pro naše předáky, aby přišli s dobrým řešením. A tím se dostávám k té eh, nezbytnosti, aby naše hranice byly bezpečné a strážené. Není eh, možný svobodný pohyb uvnitř našich eh, evropských hranic, když aniž externí hranice budou hájeny. A musíme se také zamyslet nad otázkou kvot. Pokud členské státy říkají, říkají, je určité maximální číslo lidí, eh, které eh, přijmou, tak to bude diktovat, eh, co můžeme dělat. Ale musíme mít praktičtí, chceme pomoct, ale aspoň jdeme správným směrem a bez Evropské unie, jak by tato krize vůbec vypadala? To je otázka, kterou si musíme položit. Děkuji za slovo milí kolegové Máme spoždění, proto už nebudou modré karty, budeme hned pokračovat a já vás prosím, abyste se drželi přesně vyhrazeného času. Děkuji. Reakce, na kterou jsme čekali, a která by měla přijít 17. a 18. března na zrádě Evropské rady, nemůže být, e, že nabídneme Turecku členství v Evropské unii. Mělo by to spočívat v tom, že se e, e, zhostíme své zodpovědnosti. Někdo asi nemůže najít jedno jediné řešení v podobě toho, že budeme ty uprchlíky posílat zpátky do Turecka. Pokud to neprošlo až doteď, tak eh, myslím, že to nepůjde ani eh, jinak. Evropská rada eh, by se měla zabývat celou řadou otázek. Komisař Dombrovský by také měl hovořit o ekonomice, o jejím stavu. Mělo by tady jít o uvolnění té úsporné politiky to, aby Evropská unie se mohla půjčit prostředky například na to, aby mohla integrovat uprchlíky, ale aby také mohla podpořit ty státy, které to potřebují po dlouhých letech úsporných opatření. To je tedy eh, to, čím by se Evropská rada měla zabývat. Jsou to jednak ekonomické otázky, ale je to také výzva k solidaritě, což by si eh, tedy sebou mělo nést eh, možnost si vypůjčit prostředky na tuto solidaritu. Pan Kristoforu. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament, který zastupuje evropské občany, představuje evropské občany, by měl by se měl k tomuto tématu, k uprchlické krizi, vyjádřit naprosto jasně, nespochybnitelně, protože uprchlická krize to není téma, které by se týkalo pouze Evropy, které by, kterým by se měly zabývat pouze členské státy EU. Je to téma, které se týká celého mezinárodního společenství a já si myslím, že i jiné státy tady musí na pomoci Evropské unii při řešení uprchlické krize. Pokud jde o euroskeptiky, tak já osobně jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie dokáže najít nějaké řešení. A nyní na adresu Turecka. Co vlastně Turecko doposud v té uprchlické krizi udělalo, dokázalo? Já bych rád upozornil na to, že Turecko bylo pouze částí problému, protože eh, se tedy hlásilo k tomu řešení. Já si myslím, že uprchlíci tady chtěli do Řecka, chtěli pokračovat po balkánské cestě, nechtěli zůstat v Turecku a nyní zjišťujeme, jaké je chování Turecka vůči EU. Je to vyděračský postoj. Turecko se snaží uh, prostřednictvím prosazování svých zájmů eh, vynutit si od EU nějaké protiplnění. Já si myslím, že si musíme uvědomit, že v Evropské unii platí pravidla. Turecko v tuto chvíli nemůže požadovat to, aby eh, byla obnovená kandida- eh, přístupová jednání, abychom otevřeli některé kapitoly. Víme, kterých pravidel, kterých hodnot EU se to týká a víme, jak jsou tato pravidla a tyto hodnoty v Turecku dodržovány, respektive nedodržovány. Nesmíme se nechat vydírat. Pokud Turecko eh, nebude dodržovat pravidla, například ankarský protokol, eh, pokud neuzná kyperskou demokracii, tak to pro nás není důvěryhodný partner. A nyní pan Nidon Miller. Pane předsedo, summit, který se konal toto pondělí, ukázal, že situace je skutečně komplikovaná. Myslím si, že to opravdové, skutečné rozhodnutí budeme muset přijmout 17. března. To rozhodnutí nebude jednoduché. Samozřejmě, že musíme Turecku pomoci, ale v tuto chvíli eh, je ta situace z části neřešitelná, nezvládnutelná, protože tu chybí politická odvaha a to je možná ten hlavní nedostatek. Vnitrostátní státy se snaží sovětským způsobem prosazovat svoje zájmy. Evropská unie tom, tomu přihlíží a nemůže proti tomu nic udělat. A já si myslím, že takto to společné řešení prostě nenajdeme. Já si myslím, že existuje pouze jedno jediné řešení, které spočívá v tom, že zátěž bude rovnoměrně rozdělena mezi 28 členských států. Jinými slovy, potřebujeme evropský systém. Není možné, aby každý stát se snažil něčeho dosáhnout na vlastní pěst. Tak toto nejde. Děkuji. Pan Kellam. Děkuji. Dáme pánové, pondělní summit byl nejlepším řešením mezi mnoha špatnými řešeními. Jednak eh, byla tu snaha dostat pod kontrolu eh, ty převaděči kontrolované toky a eh, zabránit ehm, činnosti převaděčů, kteří často spolupracují s teroristy. Ale nestačí to. Vyzývám také radu, aby eh, se soustředila na vytvoření bezpečných zón eh, přímo v Sýrii. To posílí eh, vaše poselství, paní ministrině. Dále, ochrana externích evropských hranic by neměla jen zůstat prioritou, ale měla by být dosažena i v reálu, to znamená, to vyžaduje spolupráci a prostředky. A stejně tak bychom se měli připravit na společnou eh, ochranu severovýchodní hranice, protože existují tisíce nelegálních migrantů v Rusku a Rusko by se mohlo pokusit destabilizovat eh, Evropu z nečekaného směru. Dále je to také o balíčku na ochranu údajů, který byl slíben do prosince a eh, není možné nyní se zdržovat za nizozemského předsednictví. Veškeré praktické kroky implementace týkající se implementace jednotného digitálního trhu budou spožděny až do léta, pokud rada nerozhodne. A e, dokonce, co je ještě horší, tato sněmovna je zablokovaná při přijímání e, naléhavě potřebného rozhodnutí o mených údajích cestujících. Prosím, e, Rado, pospěšte si. A nyní paní Jotová. Pane předsed, předsedo, pan Tusk řekl, že nelegální migrace skončí. Tím se snažil uklidnit evropského občana, ale dohoda s Tureckem neomezí migrační tlaky. Já nevím, jaký bude výsledek eh, jednání rady, ale mezi tím lidé trpí a uprchlíci stojí před zavřenými branami. Tato politika hašení e, požárů není produktivní. Jak bude fungovat ten systém jednoho, jednoho dovnitř za jedno, jednoho, za jednoho ven? Turecko, jak Turecko sníží vůbec ty toky, když v Turecku existuje paralelní ekonomika, která eh, se živí z migračních toků. To jsou otázky, které musíme zodpovědět. Děkuji. Konečně eh, jsme tady slyšeli dobré zprávy po těch všech katastrofických zprávách v oblasti migrace a ekonomiky. Eh, poté také, co byla eh, velmi podkopána důvěryhodnost eh, Evropské unie. Je pravda, že migrační politika byla obětí špatně rozpoznaných hrozeb. Předtím si všichni mysleli, že ta hrozba je na východě Evropy. Poté si všichni mysleli, že to bude ve Středomoří a že si to tam nějak že se to nějak urovná, ale pak se vytvořily ty převaděčské sítě a potom došlo ke konfliktu v Sýrii a k tomu, že uprchlíci odešli do Libanonu, Jordánska a Turecka. Teď konečně už vidíme nějakou koordinovanou evropskou reakci na migrační problém. Díky tomu eh, by se mělo eh, podařit eh, zachránit šengenskou zónu musíme doufat, že se skonkretizuje ta eh, spolupráce s Tureckem a že se pomůže Řecku. Tusk jako prezident Evropské rady řekl, že dny ilegální migrace do Evropy eh, končí. Já doufám, že má pravdu, protože to všechno bylo velmi nákladné. Děkuji, pane předsedo. Evropské struktury a instituce jsou v krizi. Tři a půl hodiny už tady debatujeme výsledky summitu, kde nikdo z nás nebyl, ani místo předseda komise, ani eh, pan předsedající tam nebyl. A my teď tady vlastně debatujeme na základě informací, které máme z druhé ruky. Možná, že by bylo lepší si přečíst nějaké noviny, kde ty informace možná budou přesnější. Já si myslím, že bychom měli požadovat, aby nějaký člen Evropské komise nebo předseda komise Juncker, někdo, kdo tam byl na tom summitu, kdo by nám podal referát. Ti, kteří říkají, že Evropa prochází nejrůznějšími krizemi, mají pravdu a my bychom hlavně se měli dívat do budoucna. Pan Valenciano. Eh, Děkuji. Já musím říct, že velmi lituji toho, že ani předseda komise, ani předseda Evropské rady tady dnes nejsou. To je velmi politování hodné. A to proto, že Mnoho e, z řečníků dnes mají obavy z toho, že e, Evropa porušuje své vlastní hodnoty v té dohodě s Tureckem. že Turecko se zdráhalo na to do přistoupit, že jsou tady určitě pochybnosti o právnosti těch opatření, že samozřejmě evidentní, že to není morální. A je tady nevěřitelné, že tady teď máme text, který vůbec nehovoří o dodržování individuálních lidských práv. Jak je možné něco takového přehlednout? Myslím si, že je nezbytné, aby tady, v parlamentu, ale také v radě a v komisi, eh, abychom dali najevo, že eh, eh, nám jde o osudy jednotlivců a že jim chceme pomoci a že tady je jiná Evropa než ta, kterou eh, zastupuje Evropská rada. Pane předsedo, eh, tato Evropská rada se zaměřovala na migraci a priority, eh, to znamená růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. A v tomto kontextu je důležité nedopustit se špa- nesprávné diagnózy ehm, tu evropskou krizi neodstartovala migrace, ale politická sociální anemie v Evropské unii, která vedla k tomu, že problémy, které se mohly řešit solidaritou, Eh, takto přerostly ve vážnou krizi evropského projektu. A pokud jde evropský semestr, kdy komise posílá doporučení členským státům, zvláště těm, které jsou nejvíce vystaveny asymetrickým šokům. Tato doporučení jsou často ovšem paradoxní a nemají žádnou vnitřní soudržnost. Jistě zaměřují se správně na školení, výzkum, zlepšení hodnotového řetězce, boj s makroekonomickými nerovnováhami, to ano, ale zároveň eh, volají po naprosto zaslepených škrtech státu, který jsou klíčový k tomu, aby tyto strukturální reformy mohly být provedeny. Potřebujeme nové pobídky evropského projektu, jasnou vizi, jasné vedení a předáky, kteří eh, stojí, stojí svému jménu. A eh, doufám, že eh, dohoda našich eh, hlav států a vlád se stane skutečnou funkční dohodnou, dohodou ale musíme čelit realitě. Turecko má jiné asymetrické e, zájmy, jak ve vztahu k uprchlické krizi, tak i válce Syrii. A tato realita je e, ještě provázena různými dvojznačnostmi, které často mohou vést ke kolapsům. Evropská unie chce kontrolovat toky a chce na to dát prostředky. Je v zájmu e, Turecka, aby uprchlíci odešli a chtějí také postup ve své, své žádosti eh, o členství, ale většina je proti členství Evropské unie. Já jsem tady v menšině a zároveň je tu eh, snaha omezit eh, rostoucí autoritářské sklony turecké vlády. Ale Turecko mm, má jednotnou frontu, nejlepší by bylo asi nazvat věci pravými jmény a najít nějakou cestu vpřed. Děkuji, pan Pikula. Děkuji. Po šesti letech se občanská válka v Syrii stala zdrojem největší humanitární krize po druhé světové válce. A to je problém, který eh, narušil také fungování Evropské unie. Dobrá zpráva je to, že teď eh, všechna ta jednání jsou mnohem eh, konkrétnější než předtím. Existuje už plán na řešení a Eh, některé části z toho vítám, například ten boj proti převaděčům, ale nemyslím si, že by mělo docházet k manipulaci s touto eh, uprchlickou krizí v, ve prospěch něčích zájmů. Musíme si uvědomit, že to eh, porušování lidských práv v Turecku je čím dál tím horší. A takzvaná balkánská trasa je teď zavřena, lidé jsou zablokováni na makedonské hranici a hm, sousední státy jsou pod obrovským tlakem. Uh, Paní Gill, děkuji. Eh, další týden, další summit, ale pořád eh, nejsme o nic blíže řešení. Eh, nějaká dlouhodobá strategie už by byla na čase. Eh, místo toho, aby se řešily problémy těch sousedních států Evropské unie, tak to vlastně externalizujeme, aby to řešilo Turecko a platíme za to svou cenu. Eh, nejde jenom o to, kolik euro za to zaplatíme, ale spíše za to, jak musíme slevovat ze svých hodnot eh, v, proto, aby to pro nás bylo jednodušší. Víme, že přivíráme oči před porušováním lidských práv v Turecku. Nemůžeme také ignorovat to, že turecká armáda bojuje například proti místní eh, kurdské populaci na jeho východě Turecka. Je potřeba, aby tady bylo zhořeno příměří, nabídnout bezvízový styk a urychlit eh, jednání o členství, eh, to by mohlo provést neopravitelnou škodu naší důvěryhodnosti, protože to je důvěryhodnost, která by která v minulosti umožnila zajistit stabilitu v našem sousedství. Děkuji pan Gramatikakis. Milí kolegové, milé kolegyně, při boji proti uprchlické krizi jsme doposud slyšeli pouze krásná slova, která se ale míjí realitou. Je zřejmé, že uspokojivé řečení předpokládá Turecko, které bude spolupracovat. Na rozdíl od Řecka, které se drží svých povinností, Turecko eh, platné dohody nedodržuje a neustále klade nové požadavky, jako na východním bazaru. Nicméně tento bazar se bezprostředně dotýká konkrétních lidí a jejich životů. Evropská unie musí trvat na svých hodnotách a vystupovat semknutě. Nejprve ale musí dostat svým vlastním povinnostem vůči uprchlíkům. Myslím si, že řecké ostrovy jasně ukázaly, jak daleko sáhlý ten problém je. Já si myslím, že právě konstruktivní přístup Turecka je nezbytným předpokladem pro další mm, pokračování přístupových jednání není možné postupovat takto. Budu ještě jednou citovat Jean-Paula Sartra. Pokud ne- neotevřeme oči a neuvidíme, jaká je realita, tak uh, budeme i nadále muset prolévat slzy. Děkuji. Idag var en bra dag, sa Angela Merkel igår. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráno připomněla to, co paní Merklová včera řekla na adresu Erdoganova režimu. Možná, že eh, je to pravda, ale myslím si, že v každém případě je to dobrý den pro vědnavače na tureckém bazaru. Včera byl dobrý den pro pašeráky lidí. Princip jeden za jednoho. Pokud eh, tedy vyrazí eh, na lodi 10 nelegálních migrantů, tak byl, budou vráceny, ale zároveň bude do Evropy přesunuto 10 Syřanů. Já si myslím, že to je obchod s lidmi, šachy s lidskými právy. Uh, pan Rytte a paní Merklová eh, tedy chtějí prosadit tento návrh v radě. Eh, pan Orbán hrozí vetem. Já si myslím, že eh, ostatní budou navrhovat pouze horší řešení nebo žádná řešení. Já si myslím, že včerejšek byl špatný den pro lidská práva v Evropě, tak jak ji vidím já, je potřeba postupovat na základě pravdy, zodpovědnosti a ne tak, jak postupuje pan Erdogan. Συνέλθω του Κοινοβουλίου, όπως και στο Συμβούλιο, Děkuji. Parlament, podobně jako rada, obsahuje zástupce voličů, kteří zapomínají na dějiny, na to, že i oni byli kdysi uprchlíky nebo migranty. Pokud eh, nemáme nějakou společnou evropskou vizi, pokud jediné, co nás zajímá, jsou peníze, tak se nám žádné řešení eh, nepodaří najít. Eh, dohoda s Tureckem je neakceptovatelná, je v rozporu s mezinárodním právem a nebere, eh, nebere ohled na situaci v Turecku. Měli bychom řešit především uprchlíky a měli bychom se také eh, bát o osud evropské civilizace. Jako řek, jako občan státu, kde je vysoká nezaměstnanost a kde Eh, teď procházíme obtížným období, tak tam si uvědomujeme, že solidaritu si nelze vybírat. Eh, solidarita je obrovská výhoda, když eh, je také můžeme nabídnout jiným. Prosím, dodržujte čas. Paní Šojdrová. Eh, vážený pane komisaři vážená paní ministryně eh, je dobré slyšet že letošní rok očekává evropská unie alespoň mírný růst i když ještě některé státy musí splnit své úkoly. je nutné vidět jak politika evropské unie k tomuto růstu přispívá. i v tomto roce musíme přijmout opatření legislativních i finančních nástrojů které budou podporovat zaměstnanost a růst. k dohodě s tureckem bych chtěla říct že ji považuji za nezbytnou ale nesmí být viděna jako samospásné jediné řešení. musíme samozřejmě dál usilovat o mír na blízkém východě o e, pohraniční stráž e, pro vnější hranici e, evropské unie. ráda bych aby při rozhodování o alokaci tří miliard do turecka evropská komise a také členské státy věděly jak budou tyto prostředky využity měly by je mít pod kontrolou ten princip výměny jednoho za jednoho já osobně považuji za snahu eh, zabránit nelegální migraci a podporuji ho. paní Ana Gomes. Turecko by mělo být součástí řešení této krize, ale bohužel je součástí problému. A to nejenom proto, že manipuluje eh, převaděčství ale zasahuje ještě do konfliktu v Sýrii a v Iráku. Rada to naprosto přehlíží a podléhá eh, vyděračství ze strany pana Erdogana a domnívá se, že je možné externalizovat morální a právní povinnosti do Turecka za to, že se e, umožní bezvízový styk a přivřou oči nad kodenskými kritérii a s tím, e, co dělá Erdogan proti tureckým občanům a médiím a zejména Kurdům v Sýrii, kteří bojovali proti Daeši a dalším teroristickým skupinám to, co chce rada dělat v rámci readmisní politiky na tomto tureckém bazaru jeden za jednoho, to je porušování principu nenavracení. A jak to, sem, jak to může rada a komise dělat a hovořit o lidských právech, když nejedná, aby ukáznila členské státy, které rdousí eh, Řecko a vystavují ženy a děti nelidskému zacházení na hranicích? Pan Tomašič. Nebo paní Tomašič. Hvala lijepa. Od prvog dana ove migrantske krize govorim kako se problem mora... Od prvního dne bylo zřejmé, že se tento problém musí řešit u zdroje v Syrii a v Iráku a o uprchlíky se musíme starat s dalšími partnerskými státy z třetích zemí. Ta dohoda s Tureckem by byla krok správným směrem, kdyby Turecko bylo důvěryhodným partnerem. Turecko skutečně přijalo vysoký počet uprchlíků a za to e, musí být pochváleni. Ale Ankara využívá této krize k vlastnímu politickému vydírání a k prosazování vlastních geopolitických zájmů. Problémy, kterým Evropa čelí v důsledku této krize, nejsou zanedbatelné a budou se dále zvyšovat. Nelze čekat zázraky a nelze čekat, že eh, Rusové až ostatní budou motivováni tak jako my. Nastal čas, aby eh, Evropa ukázala, že je schopná řešit tento problém koordinovaným způsobem, abychom se postavili do čela a vyřešili problém na Středním východě. Pan Jakovčič. Já vám ovaj dogovor kao početak rješavanja rješavanja globalnog problema. bolje polovičan dogovor nego anarhija kojom smo. tato dohoda je dobrá je lepší mít nějakou dohodu než eh, ta eh, anarchie která tady byla předtím. také víme co se dělo na té balkánské trase a víme, jak se tam různé státy chovaly. Někteří nečlenové jako Makedonie a Srbsko dělali více než členské státy Evropské unie Některé státy začaly budovat osnaté ploty, někteří zase je chtěli odstraňovat. Je to ostudné. Těch několik posledních měsíců bylo eh, eh, příčinou ke studu. Eh, musíme také odstranit ten osnací drát na hranici se Slovenskem a Chorvatskem a musíme řešit situaci na makedonské hranici. Musíme pomoci oba těmto státům, Řecku a Makedonii. Pan Rodriguez. No, no. Sarah Rodriguez. Bien. Gracias, presidente. Señor... Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině. Příští týden se bude konat summit ministrů, nebo schůzka ministrů zemědělství. Já bych vás eh, poprosil o to, abyste mysleli na krizi v evropském zemědělství, protože je to krize, která velmi postihuje eh, oblast mléka, sadovnictví, ovocnářství. Bylo slíbeno, že se představí řešení pro krizi v oblasti mléka, ale Evropská unie zas a znova prokazuje, že její politika ztroskotala. Prosím, postarejte se o to, aby na příští schůzce jste se vrátili ke skutečnému životu, ke skutečnosti a aby eh, tedy mlékárenský sektor byl zachráněn, aby se neničila další pracovní místa. Zároveň ale nejde pouze o nová pracovní místa, jde také o pracovní místa, která jsou rušena Prosím, berte v potaz eh, situaci v zemědělství a ukončete toto krvácení, tak aby mohlo, bylo možno vytvářet nová pracovní místa. Děkuji. Pan Maragal. Děkuji. Turecko eh, je evidentně problémem. Ale problémem, kterým bychom se měli zabývat, je Evropa. Já jsem, já jsem tady, jsem zde. Takže Evropa nemůže být jenom soubor národních zájmů. Kdo Evropu zastupuje v této diskuze? Rada ji evidentně nezastupuje. Rada jedná mezivládním způsobem. A e, platíme e, policejnímu státu Turecku, které nerespektuje mezinárodní zásady. E, a děláme z Turecka jakýsi vězeňský stát. Parlament zastupuje Evropu. Čili máme tady ten členský stát, kterému se říká Evropa 29. členský stát. Ale Evropa se mezi tím eh, vrací do, jakoby do 30. let, kdy se kdy se rozhodnutí přijímají jinde, než tam, kde jsou občané, ale občané chtějí přijmout ty lidi, které vy vyháníte. Volmář má pan komisař Han. Pane komisaři, paní ministrině, dámy a pánové, děkuji za angažovanou debatu, především těm, eh, kteří tu vydrželi po celou dobu, kteří se účastnili po celou dobu. Rád bych se připojil k těm, kteří eh, říkají, že potřebujeme politické řešení v Sýrii, že potřebujeme globální řešení pro toky migrantů. Ano, potřebujeme i udržitelné, udržitelnou a funkční ochranu našich vnějších hranic, ale myslím si, že potřebujeme i krátkodobé řešení a krátkodobé řešení vyžaduje to, aby tu byla funkční dohoda s Tureckem, abychom takovou dohodu uzavřeli. Na to musíme pracovat a já si myslím, že právě v pondělí jsme učinili velmi důležitý krok směrem k této dohodě, která umožní udržitelné řešení. Já si myslím, že právě v pondělí se ukázalo, že pouze evropské řešení Eh, je možné, že je tady potřeba do něj zapojit všechny zúčastněné strany, že se všichni musí podílet na jeho vytváření, schvalování a také následné realizaci. Nemůžeme podnikat individuální kroky, to nám musí být naprosto jasné. Já si myslím, že v pondělí se to ještě jednou ukázalo. Rád bych se Eh, věnoval některým konkrétním věcem, které tu eh, zas a znova zaznívaly. Jak možná liberalizace vízového styku, tak eh, rychlejší zahájení nebo obnovení přístupových, přístupových jednání. Já vás za komisi mohu ujistit, že to nebude na úkor standardů, zásad, že to nebude na úkor dodržování lidských práv, nezávislosti soudnictví a tak dále budeme přitom vycházet z, jedno, z jednoznačné analýzy. Ten, kdo se chce připojit k EU, musí dodržovat naše pravidla hry. Není možné, abychom řekli, kdo chce být člen, člen tak e, dostane nějaký zvláštní tarif. Ne, tak tomu nebude. Kdo chce být členem EU, musí s námi vést seriózní a řádná jednání. Pokud jde o liberalizaci vízového styku, která, na kterou se v tuto chvíli zas až tolik nesoustředíme, ale je tu i dohoda o možné zrušení, možném zrušení a to může vést k tomu, že Turecko bude muset přebírat migranty ze všech členských států EU, pokud nevznikne právo na azyl. Já si myslím, že to je věc, která je v zájmu EU. A nyní k těm třem nebo šesti miliardám euro. Upřímně řečeno, mě už nebaví to poslouchat. Eh, zatím ti Turci z toho neviděli ani jediný cent a ani ten cent neuvidí, protože my ty peníze budeme spravovat přímo. My jsme ty peníze ale eh, nejen poskytli, ale také zaplatili. Já jsem byl Eh, v pátek sám ve východní Anatolii a tam jsem navštívil eh, jedno město, kde jsem se mm, podíval na to, jaká je situace v uprchlickém táboře, musím říci, že jak turecká vláda, tak mezinárodní organizace si zaslouží náš respekt. Když jsem viděl, jak jsou tam ti uprchlíci ubytováni za lidských podmínek, v tom uprchlickém táboře je všechno k dispozici, ať už jsou to školy, eh, gymnázia, supermarkety. Je to tábor, kde žije eh, mnoho tisíc uprchlíků, kterým se ale dostává žádného zacházení. Tak vám musím říct, že zatím jsme poskytli pouze 40 eh, milionů euro a tím jsme zajistili to, že během šesti Eh, měsíců 300 tisíc uprchlíků bude dobře žít eh, v tureckých uprchlických táborech. Díky 55 milionům euro jsme zajistili, že mnoho tisíc dětí bude eh, po celý rok moci navštěvovat školu. Ty výdaje nejsou veliké a zároveň můžeme zajistit to, že lidé budou mít jistý domov, že budou žít v pocitu bezpečí. Já jsem hovořil s celou řadou syrských uprchlíků ve východní Anatolii a musím vám říci, že všichni se chtějí co možná nejrychleji vrátit domů do Sýrie. Oni nechtějí do Evropy. To znamená, že musíme pracovat na politickém řešení, to je jedna věc, ale druhá věc počívá v tom, že musíme zajistit to, aby e, tam, kde se v tuto chvíli zdržují, vládly lidské podmínky, aby se jim dostalo řádného zacházení a aby i děti a mládí lidé měli e, dobrou perspektivu. To znamená, že, že je důležité, aby mohli chodit do školy. Já jsem si z té návštěvy odvezl to, že je potřeba, abychom se soustředili i na podporu ekonomické aktivity, tak aby vznikala pracovní místa a aby uprchlíci měli možnost nějak pracovat. Dámy a pánové, pondělí, v pondělí jsme tedy učinili důležitý krok, ale nyní je zřejmé, že pan předseda Tusk má za úkol o těch věcech jednak dá, jednat dál a já doufám, že se nám to podaří v duchu evropské solidarity a e, v posledku e, je potřeba to i dobře e, realizovat. Děkuji vám za pozornost. Prosím, usaďte se a buďte eh, potichu a respektujte řečníky. A teď eh, Enis Vašert za radu. Děkuji, vážení poslanci. Jak jsem říkala, již dnes dopoledne musíme dále pracovat na té dohodě s Tureckom, Tureckem. A proto budeme konkretizovat podrobnosti té dohody, o kterých se bude jednat na zasedání Evropské rady 17. a 18. března. Teď tady není možné na některé z těch eh, konkrétních otázek odpovědět, ale měli bychom eh, všichni vědět, že evropské vlády ve svých prohlášeních konkrétně říkali, že budou dodržovat evropské a mezinárodní právo. A já plně souhlasím s panem Webrem, že by to všechno mělo probíhat v duchu partnerství s Tureckem. Tedy neměli bychom být ve vztahu závislosti. Nejde jenom o to, jak zastavit uprchlíky, ale jde také o to, abychom přešli na, kontrolované legál, na kontrolovanou legální migraci. A abychom zabránili tomu, že budou lidé zbytečně umírat na moři. A opakuji ještě jednou, že teď vůbec neupouštíme od našich hodnot, Stejně tak nebudeme slevovat z našich požadavků při uvolňování vízového styku a stejné tak, tak to platí i pro jednotlivé kapitoly e, při jednání o členstvích. To jsou všechno procesy, které e, se zakládají na podmínkách. Rozhodně nebudeme snižovat to, e, tu nastavenou lačku. Budeme požadovat po Turecku, aby dodržovalo mezinárodní právo. Prohlášení Evropské rady se 7. března to také říká jasně. Nebudeme eh, eh, přistupovat na kompromisy u našich právních závazků. A chtěla bych také eh, zdůraznit, že eh, ten morálně nadřazený postoj je luxus, který si dovolit nemůžeme. Nic dokonalého eh, neexistuje. Máme již existující dohodu o radmisi s Tureckem a Turecko by podle ní mělo přijímat eh, všechny eh, nelegální migranty, kteří přes turecké území přešli a kteří nevyžadují mezinárodní ochranu. Takže Turecko musí dodržovat tyto své závazky, ta práce na tom již začala a již 300, eh, více než 300 nelegálních migrantů eh, bylo vráceno z Řecka do Turecka. Eh, my chceme dodržovat všechny své mezinárodní závazky, včetně principu non refulman V současné době již asi 5 milionů uprchlíků má nárok na ochranu v Turecku a také podle ženevských umluv Eh, je tomu tak. Já chápu vaše obavy, ale mohu vás ujistit ještě jednou o tom, že rozhodně nebudeme slavovat z našich právních závazků. A musím se zeptat, jestli si skutečně myslíte, že ta současná situace, kdy lidé jsou nuceni k tomu, aby se vydávali v malých lodích na nebezpečnou cestu, myslíte si, že to je v souladu s mezinárodním právem? a e, potom vidíme mrtvá těla na plážích e, v Turecku a v Řecku. Podle mě to v pořádku rozhodně není a my musíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom e, tento obchodní model převaděčů narušili. Pan Kamal má pravdu. Skutečným nepřítelem nejsou prchlíci, ale jsou to převaděči. Na závěr, pane předsedo, protože tady je trochu hluk, bych chtěla ještě říct několik slov o, o převzetí novin Zaman v Turecku. Eh, o tom se hovořilo také v setkání s premiérem a byla tam přítomná i kancelářka Merkel, eh, která se setkala s tureckým premiérem. Svoboda médií, a svoboda projevu, to jsou věci, které nejsou eh, o kterých se nemůže vyjednávat. Turecko bude muset eh, zlepšit eh, svou situaci v této oblasti. Nemůžeme nad tím zavírat oči. A ještě bych odpověděla paní Intfeld. Děkuji za to, že jste mi připomněla moje prohlášení před mnoha lety. Pořád se na tom trvám. A teď s tím Eh, nadhledem musím říci, že to tehdy bylo poměrně vizionářské. Já jsem pro evropská řešení stejně jako v minulosti a budu eh, na nich pracovat i v budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, paní ministrině. A tím je eh, rozprava u konce. A mám tu sdělení za předsedu Šulce.